Guten Morgen. Dobré ráno. Dobré ráno, dámy a pánové. Vážení kolegové. Are you ready? Can we start? Jste připraveni? Můžeme začít? Hm? Ja, aber der Korn. Dobré ráno, dámy a pánové, kolegové, kolegyně. Nejdříve bych vás rád přivítal na této první schůzi v novém roce. Této příležitosti bych chtěl také využít proto, abych všem popřál úspěšný, pěkný nový rok 2012 plný zdraví. Doufám, že práce zde ve výboru bude i nadále tak dobře pokračovat. Budeme muset schválit celou řadu důležitých projektů a zahájit nové. Rok 2012 určitě nebude rokem, kdy budeme mít méně práce. Budeme mít při nejmenším stejný objem práce jako do posud a možná ještě více. Pokud jde o sdělení předsedy, A nejdříve ale k přijetí pořadu jednání. Víte, že se změnilo pořadí, sekretariát už to sdělil, bod 6. A přijde po bodu 3 před bodem 4. To je logické, když je to po bodu 3. Pokud nejste proti, budeme to považovat za schválené. Chtěl bych jenom ještě říct některé informace. Pan Bayer, který sedí vedle mě, převzal úkol na začátku roku Eh, nového eh, vedení oddělení v sekretariátu výboru ITRE. Já ho zde srdečně vítám a přeju mu hodně úspěchu a dobré výsledky. Tímto máme v sekretariátu jasno, pokud jde o úkoly vedení. Jsem za to velice rád. Nicméně, Chtěl bych eh, Admovi poděkovat mnoho za práci, protože eh, pracoval pracovala eh, ve velice těžkém období, v období, které bylo těžké pro sekretariát a převzala velkou odpovědnost a myslím, že tyto úkoly velice dobře zvládla. Myslím, že jménem nás všech mohu srdečně poděkovat za vaši práci a spolehlivost. Ähm, dann darf ich äh, im Ausschuss neu begrüßen Rupert Wilkinson. Äh, nově zde vítám Ruperta Wilkinsona, který je novým spolupracovníkem sekretariátu. Äh, sedí úplně vpravo z mého pohledu, takže vítáme vás ve výboru a přejeme vám úspěch v práci v následujících měsících a letech. A také Siegfried Bayer, s tím se loučím a děkuji mu. Opouští sekretariát. V eh, sekretariátu eh, zdá se, se často přichází a odchází. Je to náročné pro všechny zúčastněné a je samozřejmě těžké pro lidi znovu a znovu mít nové úkoly. E, nicméně chtěl, být, chtěl bych velice poděkovat za odvedenou práci. Skutečně s těmi hodně pomohl, pokud jde o případu e, schůzí. Děkuji, že všechno proběhlo tak hladce. Takže děkujeme Zikřídovi. Dále bych chtěl stručně poukázat na to, že eh, administrativa parlamentu poukázala na to, že by výbory měly efektivněji využívat eh, svůj čas tak, aby byly efektivněji využity tlumočnické služby. A zasedat výbory by měly od pondělí do čtvrtka, nejenom v těch eh, hlavních časech, tak aby se lépe využívaly tlumočnické služby. Ehm, měli bychom eh, prý také mít vždy dva po sobě následující dny. Nicméně často jsme v situaci, že potřebujeme eh, zasedat tři dny, abychom odvedli veškerou práci. Eh, je třeba, abychom tady mohli realizovat náš plán, který už máme. Dále proběhl rozhovor s dánským předsednictvím o jednotlivých tématech a o postupech. Předsednictví chce co nejrychleji, ale také správně dovést do konce některá témata. Pokud je o energetickou účinnost, zde byly eh, nejrůznější názory, ale to všichni víte. Pokud je o Enisu, zde existují problémy v radě, to všichni zúčastnění vědí že se tam trochu zaseklo. Já jsem požádal o to, abychom se snažili o to posunout toto téma dále, protože to není žádné malé téma. Je to také zásadní téma pro Velkou Británii. Je třeba, aby se to posunulo dále. Takže to by stačilo pro začátek. A nyní můžeme začít prvním bodem na pořadu jednání. Máme čas asi do deseti hodin. Eh, uvidíme, jak vyřídíme jednotlivé body. Shodli jsme se, že pokud je o energetickou účinnost, budeme o tomto tématu dnes hovořit. Eh, jde, je ale zásadní, aby se dostala ke slovu také komise, která se ke slovu minule nedostala. U tohoto tématu je důležité, abychom zde měli otevřenou diskusi a spolupráci. A proto bych byl rád, abychom začali tím, že dáme slovo komisi a poté budeme hovořit o ještě otevřených bodech, především o těch zásadních otevřených bodech. Vítám ředitelku eh, paní Van Donnelly a hned jí předávám slovo. Eh, hazujeme vás tak trochu do studené vody, eh, nicméně víte, o čem jsme posledně hovořili, víte, Eh, v jakém stavu je situace na této půdě a já bych byl rád, aby komise zaujala postoj k dosavadnímu vyjednávání. Paní Donnelly má slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěla bych využít této příležitosti k tomu, abych popřála všem šťastný nový rok a úspěšný nový rok. Myslím, že pokud jde o energetickou účinnost, jsme optimističtí, že to bude úspěšný nový rok. V tomto kontextu eh, považujeme návrh týkající se energetické účinnosti jako jednu z našich hlavních priorit. Jsme rádi, že výbor i parlament je odhodlán posunout toto téma dále co nejrychleji. Také dánské předsednictví se zavázalo Doufám, že díky novému větru, možná obnovitelnému větru, zde budeme mít příležitost toto téma dostat dále. V každém případě vás budeme chtít podpořit, eh, jak bude v našich silách. Já nebudu hovořit dlouho, pane předsedu, jenom bych využila tuto příležitost na to, abych se soustředila na tři nebo čtyři zásadní body tohoto návrhu. První článek 5, zadávání veřejných zakázek. Zde byly některé návrhy, že obsah eh, návrhu o energetické účinnosti, pokud jde o veřejné zakázky, eh, možná není úplně konzistentní s novou směrnicí o zadávání veřejných zakázek, která, kterou komise schválila v prosinci. Já navrhuji, abychom úzce spolupracovali s kolegy, který, kteří jsou odpovědní za vnitřní trh, aby zde konzistentnost byla. Zásadním bodem je, jsou zde e, náklady e, na během e, životnosti daného produktu. Dalším zásadním bodem návrhu je, jsou závazky týkající se energetické účinnosti a ambice, které s těmito závazky jdou ruku v ruce. Máme zásadní cíl a je zde velká mezera do dosažení tohoto cíle. Ambice je 1,5 To je zásadní věc pro to, abychom dosáhli cíle 20 My vítáme posílení monitorování a kontroly a také vítáme eh, boj proti energetické chudobě. Eh, nicméně si myslím, že tato ambice by v návrhu měla být. Dále, pokud jde o účtování a měření, to je článek, který eh, má za cíl posílit spotřebitele. Víme, že spotřebitelé mohou být posíleni jenom pokud mají informace. V současném prostředí a se současnou směrnicí mají některé informace k dispozici, ale nejsou dostatečné. A proto v tomto návrhu jsme posílili eh, aspekty týkající se eh, posilování a informování spotřebitelů. Domníváme se, že je zásadní, aby ustanovení v článku 8, pokud jde o měření a účtování, byla i nadále co nejsilnější pokud jde o poskytování informací spotřebitelům. A ještě jedna věc, cíle, ať už budou závazné, národní nebo jiné, to je velice citlivá otázka, je to klíčová otázka, která se bude muset vyřešit před tím, než dosáhneme výsledku. Podporujeme radu, a bude třeba provést technickou analýzu a e, doufejme, že bude možné dosáhnout celkového cíle 20 Zda zde budou ještě přechodné cíle, e, to se uvidí podle další diskuse. A to je všechno z mé strany, pane předsedo. Vím, že není mnoho času. Velice si vážím této příležitosti, že jsem se mohla vyjádřit a pokud budou některé otázky, můžeme to doplnit na konci diskuse. Děkuji. Eh, mám tady několik žádostí o slovo, takže pokud eh, kdo se hlásil, dobře. Eh, takže předpokládá jsem, že zpravodaj chtěl se vyjádřit, ale nehlásil se, tak prosím, máš slovo. Já není, nyní nechci dlouho hovořit, ale chtěl bych zareagovat na to, co řekli kolegové. Takže tady, pokud jde o ty informace. Eh, musíme pochopit, eh, kde se nacházíme, pokud jde o setkání stínových zpravodajů. Měli jsme dvě eh, setkání. A pokud jde o tu poslední diskuzi, kdy někteří kolegové řekli, že koncem ledna bude možné o tom hlasovat, tak my jsme o tomto diskutovali s stínovými zpravodaji, jak můžeme jít ještě, jak můžeme zajít daleko a proto jsme se rozhodli, že by bylo lepší hlasovat koncem února, protože toto nám umožní, že budeme moci mít další pět eh, dodatečných jednání stínových zpravodajů, protože tady je um, O 1800 eh, pozměňovacích návrhů. My se musíme snažit najít eh, co nejvíce kompromisů a je důležité, aby eh, jste měli přehledný seznam pro hlasování. Včera během shadow meeting jsme jednali velice intenzivně, ale doufám, že budeme moci dospět k našemu cíli. A proto Pane eh, předsedo, já bych byl rád, kdybyste potom závěrem eh, mohl eh, pohovořit o výměně názorů, který jsme měli k návrhu, o kterém se bude hlasovat 28. února, aby to bylo oficializováno, aby kolegové také interně v politických skupinách se mohli zorganizovat takovým způsobem, aby mohli eh, znát ty kompromisní texty, které budou před námi. Eh, děkuji vám. Hall. Thank you. Um, first of all... Děkuji. Tak eh, především bych chtěla poděkovat zpravodaji o, za práci, kterou jste vykonává. Musím říct, že zastínové zpravodaje, vidím tady pana Pipera, že eh, my jsme eh, tomu věnovali skutečně mnohem více práce než obvykle. Procházeli jsme text po stavcích, dosahujeme průběžně podstatného pokroku a jelikož je to částečně politická otázka, určitě se neshodneme stoprocentně. Nicméně to se prokazuje tady v těch detailních diskusích. Já bych eh, chtěla skutečně poděkovat eh, zpravodaji eh, za tento přístup k věci a tedy zajímalo mě, jak si přesně představuje další postup z časového hlediska, protože skutečně postupujeme velmi detailně a po malých krucích. Já myslím, že také mohu uvítat právě zaznivší stanovisko komise, co se týče veřejných zakázek. Mnozí z nás eh, byli eh, velice rádi, že se podařilo zahnout náklady celého životního cyklu. A pokud se týče měření spotřeby, my jsme dnes eh, u snídaně se o tom bavili a zejména o problémech, které to může způsobit na straně spotřebitelů. A já doufám, že když řeknu, že v parlament eh, je přesvědčen, že je třeba, aby tato směrnice fungovala také z hlediska spotřebitelů, takže eh, tím tedy eh, bereme ohled na zájmy spotřebitelů a tedy voličů, kteří nás tady, nás tady navolili. A mm, je třeba, aby bylo možné využívat výhod těch tzv. inteligentních měřičů. Obecně vítám slova komise k cílům. Já si myslím, že to nejdůležitější v naší debatě je, abychom měli neustále před očima, proč toto děláme, proč vlastně potřebujeme tu 20% úsporu energie, eh, z čeho, od čehož se odvíjí tedy skutečná absolutní úspora energie a tím pádem eh, skutečně budeme mít pod kontrolou klimatické změny a jistotu dodávek energií. Možná ještě několik bodů. Obecně se domnívám, že text komise byl poněkud těžko stravitelný pro řadu členských zemí, Podívat členské země, které už postoupily dál v oblasti energetický úspor, eh, tak možná měli takový pocit, že návrhy komise nejsou zcela v souladu s tím, co už vykonali. A proto já tedy vítám tu flexibilitu, která eh, se zde objevuje eh, což znamená, že týž cílů je možno dosáhnout už se zapracováním stávajících vnitrostátních iniciativ, namísto toho, aby se znovu vynalézalo kolo. No a konečně bych ještě řekla, že další oblast, kde je třeba klást úraz, je otázka malých a středních podniků. Samozřejmě jejich význam v této ekonomické krizi je nám všem jasný a proto věci, které navrhujeme, tedy výjimky z energetických auditů pro malé a střední podniky a zavádění finančních opatření, které podpoří malé a střední podniky, aby se chovaly energeticky úsporně a přitom finančně efektivně. Tak já si myslím, že jste bychom měli eh, nadále mít na paměti ten aspekt eh, malých podniků, což je opravdu důležitá věc eh, v této ekonomicky těžké době. Souhlasím s tím, že zbývá ještě mnoho práce. Nicméně my eh, pokračujeme tady ve zkoumání podstavy z odstavci a budeme nadále pokračovat v tomto. Pan kolega Píper. Já, dankeschön. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych se chtěl připojit k této práci na této otázce, která byla velmi intenzivní, kterou odvedl pan zpravodaj. My jsme pracovali na tomto velmi intenzivně a, a mohli jsme se eh, dohodnout na několika bodech, ale nemohli jsme se dohodnout na těch rozhodujících bodech. Já bych chtěl říci, že tam eh, v článku 2, kde se hovoří o finančních nástrojích, tam jsme na dobré cestě. Eh, článek 10, tam se hádá o více um, hospodářských aspektů v případě ehm, Eh, kombinované eh, energie a potom článek 7, tam, kde se jedná o audity, eh, tam, kde se jedná o systémy osvědčení, o, o uznávání výkonu ekono, energetické výkonnosti. Takže my chceme říci, že ten stávající systém, který existuje ve členských státech, tak by neměl být ohrožen nějakými pokyny z EU. Takže proto e, vzhledem k několika e, členským zemím jsme mohli dosáhnout e, dobrého výsledku. Potom, pokud jde o to stanovisko výboru pro životní prostředí, tak bych se chtěl zeptat eh, pana zpravodaje, jaký má na to názor a jestli by mohl eh, zareagovat na otázku eh, PPE. Pokud jde o tu otázku flexibilnosti, ale také otázka ITS. A zde bych se, to, proto by mě zajímal názor na to pana zpravodaje. A potom, pokud jde o tu časovou lhůtu, já jsem na začátku řekl, že my jsme v mnoha podrobnostech eh, za jedno, ale v těch zásadních otázkách ne. Eh, takže já si myslím, že ten časový plán závisí na tom, eh, jak bude pan zpravodaj schopen dosáhnout návrhu, především pokud je o článek 3, 4 a 6. Zatím jsme toho nedosáhli a zatím o této otázce diskutuje a pokud eh, bychom mohli eh, postoupit v této oblasti rychleji, tak eh, bychom mohli dodržet ten časový plán. Ale záleží to na návrzích pana zpravodaje. Děkuji vám. Vidal Karbas. Thank you, president. I, I... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl přivítat našeho nového vedoucího oddělení, pana Bajera. Já jsem s Klausem Bajerem spolupracoval celou řadu let v oblasti uh, eh, smírčího výboru. A měli jsme pár dní slávy, ale mnoho dní utrpení. A já doufám, že v tomto výboru nás čeká více eh, slávy a radosti než utrpení. Pane předsedo, myslím, že je velice dobře, že hlasování o tomto tématu bylo odloženo měsíc, protože skutečně potřebujeme čas hovořit o tématech, která jsou zásadní. Už jsme jednou hovořili o pozměňovacích návrzích, toto je naše druhá diskuse. Budeme mít možnost eh, být přesnější a stručnější. Pokud jde o dilema, pokud jde o závazný cíl nebo několik závazných opatření, můj postoje, že bychom neměli jít do bitev, které nemůžeme vyhrát. Víme, jaké jsou postoje v radě, proto je lepší mít realistický přístup. Pokud jde o opatření, která stanovují členské státy ve svých eh, plánech pro energetickou účinnost a, eh, následné cíle stanovené členskými státy eh, v důsledku této směrnice, to by podle mého názoru byl realistický přístup. Pokud národní plány nebudou dodrženy, pokud členské státy nedosáhnou svých cílů, potom v takovém případě by měla být, by se opatření této směrnice měla vztahovat závazně na členské státy. A je na komisi, aby kontrolovala, zda členské státy respektují nebo zda plány respektují cíle či nikoli. Pokud jde o povinnost podávat informace, já jsem navrhl aby, pokud je o článek 19, aby členské státy předkládaly své národní plány komisi a aby eh, členské státy musely prokázat, že tím dojde k dosažení národního cíle. Pokud jde o článek 3, to už jsem řekl minule, navrhuji, abychom článek nechali jako komise navrhla Nicméně, pokud jde o energetické náročné sektory našeho průmyslu, členské státy by měly mít cíl, pokud jde o energetickou náročnost, eh, tedy spotřeba s ohledem na HDP. Pokud jde o kogeneraci, já už jsem eh, mnohokrát řekl, že musíme zahrnovat všechny typy kogenerace. Nemělo by to být eh, obligatorní, ale pouze, a měl bys to provádět pouze ve chvíli, kdy je to eh, efektivní, protože tato opatření mohou být kontraproduktivní v některých případech. Pokud je o články 4 a 5 o budovy, souhlasíme se s pravodajem, že kromě renovací členské státy mohou učinit alternativní opatření, která budou snižovat spotřebu každý rok. Můžeme vyjednávat o procentech. Spravodaj navrhuje 3 Můžeme hovořit o tom, jestli to budou 3 nebo jiné číslo. Ale principiálně souhlasíme s tím, že energetická účinnost může být zlepšena renovací ale také energetickou účinností, inteligentními měřiči a dalšími opatřeními. A na závěr bych chtěl říct, pane předsedo, že trvám na principu, že bychom se měli soustředit na opatření, která řídí stranu poptávky. Já jsem v tomto výboru opakovaně řekl, že opatření na straně spotřeby, jako jsou například inteligentní měřiče a tak dále, že jsou zásadními opatřeními, pokud jde o energetickou účinnost. A výrazně snižují tlak na sítě a zároveň mají potenciál toto činit na základě tržního přístupu a to je vždy nejlepší přístup. Děkuji, pane předsedo. Kolega Girek. Girek, prosím. E, no przede wszystkim chciałem powiedzieć, że zgadzam się... E, Děkuji vám. Já bych chtěl říci, že souhlasím s tím, co řekl pan Vidal Quadras. Já si myslím, že to je opravdu velmi eh, důležitá poznámka. Eh, především a pokud jde o to, že se členským státům e, přenechá odpovědnost za to, jak mají přistupovat k účinnosti a také s tím, co souvisí o HDP. Eh, mimo to, eh, pokud je o tu lhoutu, tak ta by měla být posunutá, lhouta pro tento návrh. Já si myslím, eh, že my mm, jsme asi nezačali velmi dobře, protože tady máme nedostatečné informace o tom, co vlastně je ta energetická účinnost, pokud je o tu definici. Eh, když se jedná o účinnost pro určité odvětví či pro jednotlivé státy a ty státy se musí odkazovat na HDP v případě účinnosti. Další věc. Eh, co je to ta primární energie? Jak můžeme definovat primární energii? Já jsem eh, hledal definice a našel jsem k tomu různé informace. A e, to je otázka na pana Tomis. Je to e, obnovitelná energie? Je obnovitelná energie primární energie nebo ne? A potom, jak to vypadá s účinností? To jsou e, detaily, které jsou ale velmi důležité. Já si myslím, že solární energie je primární energií. A také si myslím, Eh, že bychom se měli zabývat ještě další otázkou. Je důležité, abychom se rozhodli, ale musíme mít také tu eh, eh, možnost, abychom mohli přicházet s novými pozměňovacími návrhy, protože tento obrovský počet pozměňovacích návrhů spočívá v tom, že tam vlastně došlo k nedorozuměním, že to není všechno zcela dobře pochopitelné. A pokud ten postup to umožňuje, tak já bych eh, chtěl eh, požádat, abychom mohli předložit nové pozměňovací návrhy. Eh, paní Castillo, děkuji vám. Pane předsedo, já bych chtěla popřát všechno nejlepší do nového roku mým kolegům. Takže zaprvé nemůžeme zapomenout na to, že se nacházíme v momentu, kdy se uh, Eh, jedná o postup, kdy už vypršela lhůta pro pozměňovací návrhy. Proto eh, tato dohoda se musí uskutečnit na základě už předložených návrhů. Máme tady velký manevrovací prostor, protože je mnoho pozměňovacích návrhů, které se mezi sebou liší, takže to umění dosáhnout kompromisu bude záviset na zpravodaji. Já bych samozřejmě chtěla poděkovat Klodovi za odvedenou práci a také poděkovat všem stínovým zpravodajům. Také bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří tak intenzivně pracují v této otázce, protože tady máme vysokou účast eh, mnoha členů tohoto výboru. Existuje tady mnoho možností které jsou stále otevřené, tak já bych eh, se chtěla odkázat na dvě. Ta první souvisí s flexibilitou opatření a v tomto smyslu je zásadní, aby existovala eh, možnost ze strany členských států, aby mohli uplatnit ta opatření, která považují za nejvhodnější, aby dosáhli svých národních cílů. Pokud tomu nebude tak, tak eh, toto vše rozkotá, stejně jako ostatní předpisy, které se rozmělňují v moment, kdy se, mějí, kdy se mají uplatnit eh, v případě, že by se mělo splnit to, co je ve směrnice, protože není horšího předpisu než ten, který se neplní. Takže v tomto případě bychom měli být realističtí. Situace členských států se navzájem liší. A jestliže si toto uvědomíme, tak prosím, nenaléhejme na tom, abychom všichni šli po stejné cestě a aby způsob, jak budeme postupovat, byl stejný. Tady máme určité klíčové hledisko. A toto klíčové hledisko určí, jak v budoucnosti bude fungovat tato směrnice a jestli bude účinná. Právě abychom eh, dosáhli eh, právě té účinnosti v oblasti spotřeby energie. Takže eh, po tom, co jsem řekla, toto já bych eh, pokročila o krok dále. Například to opatření, které eh, souvisí s obnovou budov a s uplatňováním energetických opatření v případě budov. Tady existuje několik dodatečných prvků, které závisejí na veřejném sektoru. Ve Španělsku například si můžete být jistí, že ve veřejných budovách, které už byly dříve postavené, eh, nebo v případě těch budov, eh, kde prostě není jiné řešení, než eh, tu budovu zrenovovat. Takže v těch ostatních veřejných budovách už dlouho a nezávisle na směrnici maximálně vymění žárovky v těchto budovách, které spadá pod veřejný sektor. Samozřejmě ta tyto žárovky budou spotřebovat méně energie, ale je nemožné, aby se uskutečnily jiné investice. E, e, existují pozměňovací návrhy, které byly uskutečněny v tomto směru. Musí se dojít k dohodě, aby v případě, že některá země, e, protože má problémy s deficitem, protože se uskuteční opatření daňové integrace a aby eh, na základě schválení ze strany komise a ostatních institucí a kvůli rozpočtům, tak aby členské státy mohly se vyjádřit, že kvůli rozpočtu nemůžou uplatňovat určitá opatření. Protože eh, Určitě mě chápete, že je mnohem důležitější, abychom pokryli potřeby ve zdravotnictví, než abychom investovali eh, do těchto budov, které jsou Eh, ve státních rukách. Takže toto je realita, musíme si toho být vědomi. Musíme zohlednit potřebu flexibility opatření, abychom nebyli mimo realitu. Takže dnes ve Španělsku, a když bych začala mluvit o tom, že je potřeba uh, uskutečnit všechny tyto změny, tak potom nabidou ostatní dojmy, že já jakožto europoslankyně a vůbec parlament Evropské unie je mimo realitu, když bych toto řekla ve Španělsku. Říkám vám to takto s takovýmto ilustrujícím příkladem, ale myslím si, že to odpovídá realitě v mnoha zemích. Děkuji. Kolega Job. Job. a eh, Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že pan zpravodaj a stínoví zpravodajové mají velmi obtížný úkol. Mají tedy přes tisíc posněvacích návrhů, což je velká zátěž. Možná bychom jim mohli nějak pomoci, protože, jak bylo řečeno, mohli bychom možná nebo oni by možná mohli trošku jakoby podstoupit, podívat se z odstupu na ten problém a eh, pokusit se eh, popracovat na definicích, na základních eh, principech, tak nějak bych si eh, to obecně představoval a kromě toho bych chtěl zmínit několik pozměňovacích návrhů. Tak eh, pokud se kompromisu týče, za prvé musíme mít eh, reálné, reálná ustanovení, která budou proveditelná v praxi. Reálné cíle, když tedy o nich hovoříme eh, v praxi, tak skutečně to je zásadní, jinak to nikdo nebude brát vážně. Eh, druhý takový zásadní princip je, potřebujeme mít příznivé podmínky, které eh, to vyřeší. Pokud budou příliš přísná pravidla, příliš mnoho byrokracie, pak to poškodí nejenom vlastní energetiku, ale také další sektory. Prostě je třeba nestát cestě fungování trhu. Eh, třetí princip, který musí být dodržen, je eh, to, že členské země jsou v různých stádiích rozvoje, eh, na to nesmíme zapomínat a de facto je třeba neustále mít na paměti reálnou situaci, chovat se reálně. Nereálná opatření nás nikdy nikam například řešení nedostanou. Eh, pak jsou tady ještě další problémy, které zmínili kolegové, eh, například cíle v oblasti energetických úspor. Já si myslím, že pokud se budeme eh, řídit základními principy a tedy tím, že v českých zemích je spotřeba energie různá, tak my máme některé české země, které skutečně spotřebují hodně, v jiných eh, více spotřebuje třeba průmysl než eh, domácnosti. Čili to jsou reálné, eh, reálné rozdíly, které je třeba brát v úvahu. Další věc, inteligentní měřiče. Já si myslím, že toto není reálný cíl, aby tedy každá domácnost v každé členské země do roku 15 měla takovéto měřiče. Já si myslím, že ekonomicky je to naprosto nereálné. Eh, takže to nemůže plnit žádné cíle. Já si myslím, že skutečně je tady třeba dbát na vhodný poměr nákladů a přínosů. Čili eh, já si skutečně myslím, že ekonomická životaschopnost je zásadná, zásadní věc. Eh, další věc, pokud se týče kogenerace, tak ta pravidla tady jsou příliš přísná, příliš byrokratická, příliš zasahují do působnosti tržních mechanismů. Já jsem eh, přesvědčen, že eh, ti, kteří se pohybují na volném trhu, tak určitě eh, budou muset přijímat opatření, která jim předepíšeme. Ale takto se dostáváme do oblasti spíše příliš plánované ekonomiky, když se podíváme na přílohy. No a pokud se týče to procento stanovené pro budovy veřejného sektoru, tak eh, my víme, že nyní ta, ta renovace nebo stav a renovace veřejných budov v některých českých zemích je menší než půl procenta. To znamená, že když ještě k tomu připočteme současnou ekonomickou situaci, tedy krizi, tak je velice těžké si stanovat takovéto cíle. Čili otázka je, jak do toho vnést eh, potřebnou flexibilitu a jak pomoci českým zemím, aby mohli podle svých sil a situace eh, přispět k dosahování těchto cílů. Já bych řekl, že skutečně je třeba eh, najít nějaký vhodný, proveditelný kompromis zde a potom v radě. Já nevím, možná, že by bylo možné využít eh, nevyužitou části, ča, nevyužité části kvót a zapojit to do celého systému. Možná, že takto by se dalo přiblížit do nějakého eh, kompromisu. A já bych tady eh, chtěl v závěrem říci, buďme reální a důvěřujme trhu. To je zásadní linie, která vede k řešení. Děkuji vám. Danke sehr. Děkuji. Eh, prosím, mějte pochopení pro moji eh, netrpělivost. Mám zde ještě osm přihlášených do debaty plus zpravodaj plus komise. Takže prosím vás, buďte stručnější, jinak to nezvládneme, ale samozřejmě, že chápu, že je to důležité politické téma. Omlouvám se za ten tlak. Nyní Angelika Nibler. Takže eh, já to hned uvedu do praxe pane předsedo, kolegyně, kolegové, šťastný nový rok. A samozřejmě srdečně děkuji panu zpravodaji Claudu Termsovi a všem stínovým zpravodajům. Já myslím, že je úžasné, jak se daří tedy eh, pracovat na těch kompromisech, ono těch 1800 eh, pozměňovacích návrhů, to není žádná legrace. Eh, takže oni si všichni zaslouží náš respekt. Já bych chtěla se zastavit krátce u třech témat. Tak otázka eh, o závazné cíle nebo závazná opatření, tak asi se nebudete divit, že kolegové z mé frakce a také jiných, eh, že si myslíme, že při volbě opatření je nutná flexibilita, takže my říkáme ano, eh, závazným cílům, ne závazným opatřením. E, toto je třeba stanovat na místě nikoli z hora, e, protože by to potom mohlo narazit na nepochopení a na odmítnutí u těch, kteří se to týká. Myslím si, že dobrý návrh e, tady přednesl kolega Vidal Kvadras a mm, takže ty eh, cíle by měly být stanoveny eh, jako závazné a v případě, že neprojdou, tak eh, jako ústupová pozice závazná opatření. Já jsem si přečetla kompromis článku 4 a konstatuji, že v celém tomto článku a v kompromisní verzi se rozšiřuje povinnost eh, veřejného sektoru nejenom na vlastní, z vlastních budov, tedy i na pronajaté budovy, využívané budovy. To jsou ty occupied public eh, buildings. Já si myslím, že to je naprostý nesmysl, jak to chcete v praxi realizovat, jak chcete eh, nájemce zavázat k tomu, aby prováděl opatření, která náleží výhradně majiteli budova. Já si myslím, že to není ani prakticky proveditelné, ani to nepovede k cíli. V eh, praxi by to potom asi vedlo k tomu, že veřejné orgány by pak asi se úplně stáhly z trhu pro nájmu nemovitostí a já, já nevím, já, já skutečně by mě zajímalo, jakým, kdo, jak se k tomuto přišlo a jak by to mělo praxi fungovat podle představy navrhovatele. Eh, ještě jeden bod, eh, velice dobře se mně líbí odstavec 3a k článku 4, kde se předpokládá, a já to tady teď musím vyhledat, eh, to je pokud je povinná renovace pak eh, je tady eh, jaksi otázka eh, úspory, určité procentuální úspory energie. Tak to je myslím, jako vynikající a dobrý nápad a to bych chtěla skutečně podpořit, přičemž pokud se týče těch procent, tak tady, pane kolego, si myslím, že by to nemuselo být tak přísné. Jinak eh, chci poděkovat všem kolegům, kteří se už týdny zabývají tímto tématem a příslušnými kompromisy. Děkuji vám. Ano, také děkuji. Eh, eh, jenom takový tip, nebo možná spíše prozba. U kompromisu máme zde poslance, kteří chtějí velmi tvrdou regulaci, jiní, kteří by chtěli mít flexibilní uspořádání. Eh, jenom by poznamenal obecně, že kompromis neznamená, že se přísné opatření ještě dále zpřísní. Eh, no, Berklante. Eh, děkuji, pane předsedo. Já se jenom stručně připojím k přáním kolegů. Chci potrhnout, že mě těší, že hovoříme o energetické účinnosti a mimo jiné tedy o energetických úsporách. Pouhá úspora energie nepomůže, poněvadž teď jsme v recesi, takže se de facto už eh, snižuje spotřeba energie. Eh, je tedy dobré eh, jít tou cestou flexibility, zvláště tady v době, kdy máme krizi závazné cíle, ty jsou určitě eh, dobré, ty eh, mohou na pomoci dosažení toho, co chceme, ale eh, předepsaná opatření to tedy určitě ne. Já si myslím, že tady bude třeba jít na nějaký ten kompromis a jestliže ten kompromis by měl být k dispozici poměrně brzy, aby se mohlo v únoru hlasovat, tak to by skutečně pomohlo, kdybychom opravdu eh, tady eh, vzali více v úvahu rozdíly, eh, které v současné době existují mezi členskými zeměmi a také tedy bychom se trošku více pobavili o té kogeneraci. Já myslím, že tady ta kompromis třeba s dánským předsednictvím je ještě určitě eh, vzdálený a mm, bych tady nechtěl být přeměně optimistický. Děkuji kolegyně Thompson. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo. Ehm, hovoříme o energetické účinnosti, hovořili jsme o tom s odborníky, s organizacemi spotřebitelů, s odborovými svazy, hovořili jsme o tom také v politických skupinách. A měli jsme eh, do posud celou řadu schůzí stínových zpravodajů. A myslím, že se dostáváme každý den o krůček dál eh, k dobré dohodě. Samozřejmě jsou zde stále ještě překážky, které je třeba překonat, ale já jsem velice Eh, optimistická. Myslím, že koncem února budeme schopni eh, to ve výboru ITRES chválit. Máme nyní měsíc navíc. A myslím, že je to dobré pro to, abychom dosáhli dobrého výsledku a dobrého kompromisu. Něčeho, na co můžeme být hrdí. Ale eh, něčemu v této diskusi Eh, nerozumím. A to je ta formulace realistické cíle. Ale my zde nehovoříme o cílích. O cílích bylo rozhodnuto 12. prosince v Radě a také eh, v parlamentu ve Štrasburku v roce 2008. Směrnice o obnovitelných zdrojích eh, hovoří o cílech 2020 v roce 2020 a ten cíl 20 energetické účinnosti nebyl, nebyl závazný. Nicméně eh, tento cíl zde máme, takže eh, proč hovořit o realistických cílích? V Evropě máme euroskeptiky. A to proč? Protože děláme rozhodnutí, která se nenaplňují, která nejsou implementována. Voliči eh, se mě ptali na otázku toho, vždyť jste stanovili cíle v roce 2008 a nyní opět hovoříte o cílích. Nicméně, my se nepotřebujeme bavit o cíli, ale potřebujeme se bavit o tom, jak dosáhnout cíle, eh, jak budeme flexibilní, jaké možnosti budou mít členské státy. Ale ten cíl zde je, takže nehovořme o realistických cílích. Cíl je 20% úspora do roku 2020. Myslím, že způsob, jak dosáhnout cíle, je mít Eh, závazný cíl. Ten jsme schválili také eh, v předchozí zprávě, která byla podpořena většinou v tomto výboru. Pokud je o návrh komise, myslím si, že eh, závazný cíl a závazná opatření nemohou být oddělena, protože závazná opatření doplňují závazný cíl. Dále si myslím, že bude třeba Um, asi trochu ustoupit při dialogu. Je třeba, abychom měli něco, uh, z čeho je možné uh, ustoupit při vyjednávání, protože, jak jsme slyšeli, postoj v radě je odlišný od našeho. Uh, takže my podporujeme, podporujeme závazný cíl a také závazná opatření. A pokud jde o otázku, zda by v této směrnici měl být závazný cíl energetických úspor a energetické účinnosti. Já si myslím, že o tom není pochyb. A v článku 12 zde hovoří o kogeneraci a e, cíly e, úspor dále, pokud jde o energetickou náročnost, to závisí na hospodářském růstu je potřeba, abychom jasně ukázali, že věříme tomu, že budeme schopni dosáhnout cíle 20 Při schůzích stínových zpravodajů jsme e, dosáhli kompromisu, pokud je o články 7, 8, 9 a 10. E, jsou zde ale stále ještě některé překážky. Nicméně myslím, že kompromis, pokud je o článek 8, je kompromis, e, se kterým jsem velice spokojena. Pokud jde o inteligentní měřiče, na toto téma se v Evropě hodně diskutuje. Už jsme ale hlasovali o inteligentních eh, měřičích eh, při předchozím balíčku. Když jsme hovořili o vnitřním trhu v Evropě, eh, řekli jsme, že do určitého data by v Evropě měly všude existovat inteligentní měřiče. Takže toto rozhodnutí zde existuje, když jeho dosažení bude možná komplikované. Máme zde kompromisní návrh článku 8, který zajišťuje, že pokud nebude možné, aby spotřebitelé ehm, rychle reagovali na změny cen energií, potom by zde měl být určitý manevrovací prostor pro členské státy. Ve chvíli, kdy budou eh, zavedeny inteligentní měřiče, je třeba, abychom zajistili ochranu osobních údajů a ochranu spotřebitelů, tak aby bylo eh, jasně zajištěno, kdo bude mít přístup k údajům z inteligentních měřičů. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů. Já v každém případě budu pokračovat v diskuzích s dalšími stínovými zpravodaji. Abychom dosáhli kompromisu, je velice důležité, abychom jasně řekli, co chceme. A pane Gíreku, vy jste řekl, že souhlasíte s Vidal Kvadrasem, ale já jsem to pochopila tak, že on říkal opačnou věc než vy. On říkal, že se chce soustředit na Eh, poptávku, zatímco eh, vy eh, se chcete soustředit spíše na nabídku. To mi nebylo úplně jasné. Mnohokrát děkuji. Máme zde stále větší problém, nicméně toto téma je důležité. Ještě více lidí se přihlásilo o slovo. Takže mám následující návrh. Už nikdo další se nedostane na seznam řečníků. A druhé, druhý návrh, prosím, maximálně minutu až dvě. A třetí návrh, Kolega Toirer má dnes narozeniny. Srdečně blahopřejeme. A kolega Turmes, technická připomínka. Já bych se chtěl zeptat, do kdy máme eh, čas. Eh, do 12.30, ale pro celou schůzi. Já jsem na začátku řekl, všichni zde ještě nebyli, že pokud jde o časový eh, plán, máme na toto téma jednu hodinu, tedy do deseti hodin. Máme zde ještě další eh, témata na pořadu jednání. Prohodili jsme je, protože někteří musí pryč. Eh, takže musíme zajistit, aby i další body na pořadu jednání měly šanci být projednány. Takže prosím minutu a půl a potom eh, ve čtvrt na jedenáct budeme s tímto tématem hotovi. Já vím, že je to důležité téma, já ho nechci omezovat, ale žádám vás o porozumění. Další paní Tykal. Eh, mulțumesc, eh, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat sekretariátu a kolegům za odvedenou práci. Energetická účinnost je významný nástroj dosahování dosahování přijatelných cen z hlediska spotřebitelů a boje proti chudobě. Energetická účinnost je také dobrá pro zaměstnanost a konkurenceschopnost Evropy. Já jsem předložila posměvací návrh, jímž se snažím dosáhnout toho, aby nejen členské země, veřejné orgány a domácnosti byly motivovány k zlepšování energetické účinnosti, ale také evropské instituce, evropské orgány a agentury. My bychom měli vést vlastním příkladem a já si myslím, že tedy všechny budovy, institucí, agentur a dále by skutečně měly být v čele kampaně za energetickou účinnost. Také je třeba vzít v úvahu technickou proveditelnost a také eh, finanční efektivnost, poněvadž se nacházíme v různých klimatických podmínkách. A já také navrhuji, aby naše ustanovení eh, byla v souladu s předchozí legislativou, jako je třeba energetická účinnost budov, eh, protože eh, my v podstatě se bavíme možná v širším kontextu o tom tež, takže bychom měli být konsistentní. A další bod, a tím podporuji paní Nibler, samozřejmě, že by veřejné orgány měly se starat o ty budovy, které vlastní, poněvadž pak existuje právní základ pro to, aby se o ně starali, samozřejmě. A dále chci zdůraznit to, jak je důležité poskytnout finanční prostředky na energetickou účinnost. Pokud to nebudeme koordinovat, pokud vznikne rozpor mezi touto směrnicí a nařízeními ke strukturálním fondům a dalším, které by mohle, mohly být využity k posilování energetické účinnosti, pak se tedy obávám, že tato legislativa nebude mít hodnotu ani toho papíru, na kterém bude vytištěna. Protože my prostě nemáme kapsy plné peněz, které bychom mohli utratit za energetickou účinnost. Já bych tady skutečně si přála, aby mě kolegové eh, podpořili v tomto úsilí. Když začínáme hovořit o eh, fondech, strukturální fondy a tak dále, hovořme současně o energetické účinnosti. A na závěr dovolte, pane předsedo, ještě pár slov eh, k inteligentním měřičům. Já jsem řekl jenom minutu a půl. Jenom slušně, pane předsedo, já jsem jenom chtěla říci, že před pár lety v Rumunsku bylo zavedeno měření spotřeby do každého bytu. Tak jsme to provedli a skutečně by bylo naprosto nevhodné, kdybychom eh, nyní eh, chtěli úplně nové předpisy. <coughs> Eh, děkuji, pane předsedo. Šťastný nový rok všem přítomným v místnosti. Já eh, vidím, že Klaus Bayer eh, je nyní také členem našeho výboru. Já vás tady vítám. A také bych chtěla poděkovat zpravodajovi a všem stínovým zpravodajům za jejich práci. Velmi stručně, já bych se chtěla vyjádřit k článku 7. Bez pochyby já souhlasím s, kom, eh, s výborem i se zpravodajem. A to, že bychom měli využít co nejvíce reziduální eh, teplo z klasických tepelných elektráren, to je bez diskuze. Nicméně si ale myslím, že bychom měli mít na zřeteli, že tepelné elektrárny, především tam, kde je kombinovaný cyklus, takže eh, mají také za úkol eh, podpořit obnovitelné stroje, eh, například v případě větrné energie. A v rámci tohoto úkolu tyto elektrárny musí uspůsobit produkci elektřiny rychle a často eh, v souladu s těmi eh, špičkami a kolísáním v rámci produkce obnovitelné energie. V rámci těchto podmínek, které jsou každopádně žádoucí, tak já se ptám, jak je možné, že můžeme zaručit eh, dodávky tepla do rezidenčních čtvrtí. Já si myslím, že toto by mělo být také zohledněno v této zprávě, protože chceme-li dosáhnout 20 obnovitelných zdrojů v případě izolovaných systémů, jako je Pirinejský polostrov, tak tam bychom měli se snažit eh, překonat veškeré překážky, které jsou eh, na cestě k dosažení tohoto cíle. Proto si myslím, že kompromisní návrh ke článku 10 by měl zahrnovat možnost výjimky, jak v případě nových elektráren tepelných, ale také i v těch, nových, v těch druhých elektrárnách, kde eh, pracují eh, jako podpora eh, pro obnovitelné zdroje. Kvůli všem těm důvodům, které jsem právě zmínila. Děkuji vám, kolegyně Kelly. Kolega Kelly. Hovoříme o energetické účinnosti a o energetických úsporách. A hovoříme o tom, že nemůžeme mít některé cíle kvůli hospodářské krizi. E, nicméně e, pokud chceme udělat něco efektivního, potom musíme eh, šetřit a ne rozhazovat. Takže eh, v celé této eh, diskuzi je jasné, že výsledek bude situací, ve které vyhrajou všichni. 40 energetické využití energie v EU je v budovách a 30 z toho je na ehm, světlo. Eh, když mi někdo řekne, že není možné v této oblasti šetřit kvůli hospodářskému eh, úpadku nebo zpomalení, potom já tomu nevěřím. V této situaci, ve které se nacházíme, mají vlády obavy, mají spotřebitelé obavy a účinnost znamená úspory. To má z ekonomického hlediska smysl. Je třeba, abychom měli závazné cíle, protože jsou dobré z hospodářského hlediska a také z hlediska životního prostředí. Kolega Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Eh, stanovili jsme si cíl v Evropské radě a myslím si, že toto cíle můžeme dosáhnout. Cílem této směrnice je energetická účinnost. Energetická náročnost je něco, co je potřeba zohlednit. Je to ale tak, že eh, zlepšení energetické náročnosti nepovede vždy ke zlepšení energetické účinnosti, eh, protože zvýšení cen ropy povede ke zvýšení energetické náročnosti, ale nepovede to ke zlepšení eh, energetické účinnosti. Například eh, v případě, že eh, jsou špatné úrody, tak to povede ke zvýšení náročnosti, ale ne účinnosti. Eh, takže náročnost a účinnost, to by se mělo porovnat na základě množství služeb či výrobků na jednotku spotřeby energie. A potom Eh, budeme moci docílit eh, poklesu spotřeby primární energie a zlepšíme eh, tu účinnost. Takže potřebujeme tedy flexibilní opatření. Kolegyně Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit stručně. Já bych eh, požádala zpravodaje o to, aby byl flexibilní, aby respektoval zásadu proporcionality a subsidiarity protože já si myslím, že je zřejmé, že opatření, která navrhujeme na evropské úrovni, tak nám poskytují dostatek prostoru pro to, aby byly uplatněny v souladu eh, s eh, podmínkami, které jsou vlastní každému členskému státu. Musíme ponechat prostor pro místní a národní iniciativu. Podle mého názoru národní cíle, které jsou příliš omezující nebo kde je příliš požadavků, tak to omezí situaci mnoha členských států. Proto potřebujeme manevrovací prostor při uplatňování těchto nástrojů. Já jsem eh, předložila několik pozměňovacích návrhů. Musíme dobře odlišit eh, energetickou účinnost a energetickou úsporu. Abychom dosáhli tohoto globálního cíle, který jsme si stanovili, tak já si myslím, že eh, ve prospěch zásady subsidiarity musíme respektovat národní cíle a zahrnout tam jasné rozlišení nákladů pomocí jasné metody ověření nařízení, to by eh, všechno bylo k, v rámci eh, úprav článku 3. Eh, Také si myslím, že je důležité, abychom stanovili mechanismy, které by se stanovily na jasných definicích na jednotku spotřeby. A potom, pokud jde o kogeneraci, tak eh, existuje jedno ustanovení, které by mohlo být příliš perspektivní. Je to eh, návrh Evropské komise. Já si myslím, že tam je důležité, abychom zde ponechali členským státům možnost, aby uskutečňovali obecné hodnocení těch nejvhodnějších řešení na základě energetické účinnosti, na základě analýzy přínos náklady, a aniž by se zde e, přistupovalo k této otázce na základě nějakých e, pocház, prvních e, řešení. A potom, pokud je o finanční nástroje, omezení energetické náročnosti, tam já žádám o maximální flexibilitu, o maximální manévrovací prostor pro všechny tyto metody, jejich cílem je energetická účinnost, a která je cílem nás všech. Děkuji paní Merky. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já skládám poklonu všem zpravodaji i synovým zpravodajům za práce. A také eh, děkuji jim za eh, pozornost, kterou tedy věnuji nezávislým malým eh, zdrojům energie, poněvadž to je, myslím, zásadní pro budoucnost. Mám jednu otázku. Dosud jsem se nedopracovala k žádným kompromisům, pokud se týče definice, ale možná, že jsem mě něco přehlédla. Zajímalo by mě, jak to dopadlo s tím rozšířením eh, z veřejných budov také na, eh, také na soukromé budovy, na třeba skupiny eh, soukromých vlastníků, poněvadž je tady řada pozměňovacích návrhů, které rozšířují působnost tohoto nařízení z veřejných budov i na soukromé. Já naprosto souhlasím s kolegy v otázce reálnosti cílů v době finanční krize je třeba eh, šlápnout na plyn naší ekonomiky. A já myslím, že pokud to budeme investovat do budov, tak to je investice do zaměstnanosti a zároveň do energetických úspor. Čili je to, má to více než jeden pozitivní vliv. A jak bylo řečeno, těch 20% to je reálný cíl. A myslím, že bychom neměli se snažit eh, měnit minulost, ale obracet se k budoucnosti. Já myslím, že eh, můžeme jít na nejméně 20% a učinit to jako závazný cíl. A pokud se týče závazných opatření, tak já si myslím, že je evidentní, že je eh, lepší mít závazné cíle než opatření, ale pokud ty budou eh, nejisté, pak asi budeme muset jít i na ta opatření. Eh, paní kolegyně Podimata. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mám jenom dvě stručné připomínky. Za prvé, eh, chtěla bych připomenout kolegům základní cíl směrnice, o které hovoříme. Je to rozvoj a vytvoření trhu pro eh, produkty s energetickou účinností. Eh, veřejný sektor musí hrát zásadní roli při dosahování tohoto cíle. A během diskusí zazněla celá řada připomínek, pokud jde o to, jak drahé to bude. Já bych chtěla připomenout kolegům, ale jednu věc. Samozřejmě, Nepochybuji o tom, že náklady budou relativně vysoké, ale ve střednědobém výhledu dojde k úsporám. Pokud jde o nižší ceny za energie, vytvoření pracovních míst a tak dále. Nakonec eh, ty prvotní náklady budou vyváženy vysokými přínosy. Pokud jde o schopnost veřejného sektoru financovat eh, všechny tyto náklady v době krize. Samozřejmě všichni vědí, že procházíme krizi. Já jsem z Řecka a samozřejmě sdílím tyto obavy. Ale domnívám se, že existují způsoby, jak zajistit aby členské státy eh, si mohly zvolit eh, inteligentní opatření, inteligentní měřice a aby mohly dosáhnout eh, cílů stanovených v této směrnici. Některé návrhy kolegů i mé v tom mohou pomoci. Například služby v oblasti energetiky, Eh, smlouvy v oblasti energetiky. To je něco, co musí mít veřejný sektor na paměti. protože eh, to jsou věci, které pomohou řešit otázku vysokých počátečních nákladů a zároveň zde dojde ve střednědobém výhledu k záruce eh, výnosu. A pokud jde o finanční mechanismus, který navrhl pan Turmes jako zpravodaj, chtěla bych zdůraznit, že to je zcela zásadní věc, protože zde můžeme vytvořit eh, synergie. mezi různými dostupnými zdroji financí. A měl bychom mít také na paměti, že v současné době už některé členské státy mají zkušenost v této oblasti už mají odpovídající nástroje a e, je třeba zajistit, aby tyto nástroje zajistily energetickou účinnost a aby bylo dosaženo synergií v členských státech e, s podporou komise a invest Evropské investiční banky. Pane předsedo, na závěr e, chci ještě říci jednu obecnou připomínku, pokud je o energetickou účinnost. Energetická účinnost je zásadní v době krize. Myslím, že je to něco, co by nás mělo přimět k tomu, abychom eh, hledali co nejinteligentnější způsoby řešení otázky financování, eh, spíše než abychom byli méně ambiciozní. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že přínosy energetické účinnosti v dlouhodobém výhledu jsou skutečně velké. Jako výbor se potřebujeme držet svých ambiciozních cílů. I když ostatní instituce, jako třeba rada, spíše váhají, my se musíme držet těchto cílů a dosáhnout jejich závaznosti. To je velice důležité a, ne, a je to také nejlepší způsob, jak dosáhnout výsledků. na závěr Claude Turmes. Sag's nochmal laut, ich hab's gar nicht verstanden. dostanu 10 minut, protože na začátku jsem byl hodně stručný. A kolegové, kteří potom přijdou na řadu se svým tématem, budou mít problém. Eh, ne všichni zde budou do konce schůze, eh, takže s tím mám trochu problém. Ale eh, někteří kolegové, kteří mají své téma a poté na pořadu jednání, se chtějí také dostat na řadu. Já žádám o stručnost. Já bych chtěl poděkovat panu Kelly, Kellymu za to, že poté, co celá řada kolegů Eh, zmínila v podstatě jenom problémy. On tuto směrnici uvedl v širším kontextu. Směrnice o energetické účinnosti je jedna z legislativ, které může dostat Evropu z krize. Jenom jeden údaj. V roce 2011 deficit obchodní bilance EU-Rusko u se zvýšil o dalších 20 miliard současné době eh, máme 77 miliard deficit, obchodní deficit s Ruskem. A to znamená, že vytváříme bohatství v Evropě a z tohoto bohatství posíláme 77 miliard do Ruska. Režimu, o kterém celá řada z nás má pochybnosti. A o čem je tato směrnice? V této směrnici jde o to, aby část těchto 77 miliard zůstala v Evropě. To je to, čeho se snažíme dosáhnout. KFV, eh, Německá veřejná banka, před několika týdny vydala hodnocení programu renovace budov. 9 miliard eh, investováno z veřejných zdrojů, 20 miliard z ze soukromých zdrojů. Vytvořilo to 340 tisíc pracovních míst. Výsledkem studie je, že jedno euro investované do energetické účinnosti přineslo zpět 5 eur do německého rozpočtu, protože zde je méně nezaměstnanosti, více zaplacených daní a daně z přidané hodnoty a tak dále. Takže, vážení kolegové, přestaňme to vnímat jako něco, co zpomalí Evropu. Veďme eh, to jako příležitost. Protože, jak ukazuje tato studie, čím efektivnější eh, budeme, čím, čím větší účinnost bude, tím eh, lepší bude také naše ekonomika. Máme zde politické rozhodnutí 20%, které eh, padlo v roce 2007, bylo posíleno v roce 2010 a také 11 eh, hlavy států a vlád. Takže eh, tento cíl máme a potřebujeme další opatření. A to, co potřebujeme udělat, je nastavit tato další opatření tak, aby v dlouhodobém výsledku pomohla naší ekonomice. Ještě připomínka k těm závazným opatřením a závazným cílům. Já velice vítám to, že EPP změnila názor. Doposud EPP většinově byla proti závazným cílům. Já jsem velice rád, že jste konečně pochopili, že potřebujeme závazné cíle, protože čím závažnější cíle budou, tím eh, větší jistota pro investory zde bude. A to je podstatné. Ale jako vyjednávací a pozici eh, musíme mít následující. Eh, potřebujeme jít do vyjednávání s tím, že chceme mít závazná opatření a závazné cíle. Když si přečtete dokument polského předsednictví, rady uvidíte, že vlády už s velkým úspěchem téměř úplně podkopaly stanovení cíle. A já mám trochu dojem, že Electric a další lobby eh, se snaží o to, aby nebo chápají, že bude eh, těžké eh, prosadit Eh, závazné cíle. Eh, v každém případě nechtějí závazná opatření. Já se domnívám, že my bychom měli přistupovat k jednávání realisticky. Potřebujeme mít co nejlepší změní, pokud jde o cíle a také pokud jde o opatření, protože jinak nebudeme schopni hrát svoji úlohu a to eh, táhnout tuto směrnici k lepším výsledkům. A Jenom ještě věta nebo dvě, abych reagoval na kolegy. Eh, je škoda, že nemám více času, ale to není v mých rukou. K Fioně samozřejmě veřejné zakázky jsou zásadní. Musíme se podívat na ten návrh eh, rámce ze strany komise. K tomu, co říkal pan Píper, eh, pokud jde o ETS, a budeme muset požádat autora stanoviska z Envy, aby eh, s námi hovořil, budeme se s ním muset dohodnout, jak my to vnímáme, jak on to vnímá. Pokud se podíváte na hlasování v Envy, a byly tam kompromisy, pod které se podepsaly všechny politické skupiny, což je progresivní. Takže hlasování v Envy to bude něco, co nám pomůže. K tomu, co říkal Alecho, ten zmínil jednu věc, která je podle mého názoru nesmírně důležitá, řízení té strany poptávky. Znění zde musí být velice přesné. Je e, třeba poukázat na to, že e, účinnost e, může snížit náklady na energie v Evropě. Především pokud se nám podaří renovovat budovy. Je třeba aby zde byla eh, rovnová, rovnováha. Na některých trzích se uspoří až jedna miliarda pouze na straně poptávky. Takže myslím, že tato směrnice skutečně musí se snažit jít co nejdále v této věci. A poslední bod. Veřejné budovy. Vím, že eh, většina vlád prochází fiskální krizí. Ale to je právě důvod, proč je třeba soustředit se na energetické úspory. Ronald Reagan, eh, to je někdo, kdo je blízký eh, některým našim politickým srdcím, v 70. letech zavedl renovace federálních budov v USA a zapojil do toho eh, soukromé společnosti. To byl začátek eh, Johnsons, eh, Siemensů a dalších. Ti vstoupili na trh energetické účinnosti v té době. Potřebujeme, aby tento trh rostl. Právě v dnešní době, kdy víme, že ne všechny veřejné rozpočty jsou v pořádku. Dále, pokud chceme, aby vlády v budoucnosti měly větší prostor v rozpočtu, Určitě by bylo dobré snížit provozní náklady na budovy. Tyto peníze by pak mohly být eh, využity na jiné věci, na inovace nebo na zdravotnictví a tak dále. V každém případě se musíme podívat na ten text a snažit se o to, abychom eh, měli co nejotevřenější eh, trh s energiemi v Evropě, eh, tak aby byly možné investice do energetické účinnosti. Příští týden ve Štrasburku se budou eh, volit nejrůznější orgány parlamentu. Budeme mít více času než během jiných štrasburských týdnů. Budu vám k dispozici. Takže prosím, klidně se na mě obraťte tak abychom si vyměnili názory, abychom různé názory dali dohromady. A my jsme doposud měli na pořadu jednání pět schůzí stínových zpravodajů. Myslím, že cílem by mělo být, abychom o tom skutečně hlasovali 28. února. Mělo by se to říct formálně, tak aby všichni kolegové věděli, jak mají svůj čas zorganizovat v následujících týdnech. Mnohokrát děkuji, děkuji také za tu nabídku, že budete k dispozici kolegům pro rozhovory. Návrh je, že zde se bude hlasovat 28. února, je to tak? A do posu, tím získáme více času. Nicméně musí být eh, zajištěno, někteří kolegové to zmínili, aby eh, kompromisy byly k dispozici včas protože je třeba mít možnost eh, mít také alternativy ke kompromisům, pokud to eh, nejsou skutečné kompromisy, pokud někteří kolegové jsou proti. Nicméně myslím, že eh, zde máme dobré pracovní východisko. Tímto končíme tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu. Je to COP17. Prosím, pochopte, že každý může hovořit jenom dvě minuty. Ehm, pokud zde budeme mít eh, pouhé představení eh, zprávy situace, potom je to dobré. Paní Del Castillo. Gracias. Eh, děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste se rozhodl zahrnout tento bod do programu. Tady vidím, že se místnost dala do pohybu. Eh, protože tato diskuze byla velmi dlouhá, ale velice kvalitní. Takže eh, pokud jde o eh, COP17 v Durbanu, kde se hovořilo o klimatických změnách, prosím, špatně se mi mluví, pokud byste byli tak laskaví, tak prosím, hovořte tišeji. Děkuji vám. Vážení kolegové, prosím, utište se. Není možné jednat. Omlouvám se, paní Del Castillo. <laughs> Eh, dobrá, to není problém, chápu, že kolegové musí odejít. Takže ještě jednou se pokusím, kolegové, Několik minut eh, na klimatické eh, změny. Souvisí to úzce s energetickou účinností. Prosím vás, kolegové, utište se, říká předseda. Toto úzce souvisí eh, s tématem, o kterém jsme hovořili během minulé hodiny. Cumbre de Durban. Summit v Durbanu Eh, jednání číslo 17 ohledně klimatických eh, změnách ve světě. Takže ten výsledek byl následující. Eh, v současnosti můžeme říci, že situace, pokud je o budoucnost tohoto společného postupu, je otevřenější více než dříve. Byla vytvořena platforma pro Durban kde v principu se počítá s dohodou, kdy budou přijata opatření, která eh, potom budou muset splnit eh, všechny státy. Na druhé straně byl prodlouženo, bylo prodlouženo Kyoto, ale přišli jsme o několik významných partnerů. Nicméně eh, Kyoto bylo prodlouženo do roku 2015 a potom se uvidí, co bude v roce 2020. Ale nejvýznamnější z mého hlediska je to, že je otevřeno téměř vše. Eh, Durbanská platforma není nic více než dohoda o tom, že se budeme muset znovu dohodnout. To by byl takový ten hlavní závěr. V tomto smyslu eh, Evropský parlament, eh, všechny instituce v čele s komisí tak eh, my všichni máme eh, znovu opětovnou možnost v tom smyslu, že budeme moci zahrnout eh, cíle a způsoby, které nám na pomohou k dosažení těchto cílů, především v případě těch států, jako je Čína, Brazílie, ti velcí znečišťovatelé, kteří nejsou do tohoto zahrnuti. Já si myslím, že v souvislosti s otázkou, o které jsme hovořili, energetická účinnost například, a už se o tom hovořilo během ostatních eh, rozpravách, kdy se hovořilo o samitu o klimatických změnách v Durbanu, tak já si myslím, že my, evropské instituce, máme eh, otevřený prostor eh, pokud jde o tuto novou platformu, platformu z Durbanu. A Tímto se nám otevírá možnost, abychom tam zahrnili, zahrnuli nové cíle, pokud jde o energetickou účinnost. Protože mm, ještě máme rok do příštího zasedání, které bude se konat v Kataru, tak já si myslím, že závěr pro náš výbor, ale i pro jiné výbory, jako například Envy, tak ten závěr je v tom smyslu, že bychom měli pokročit tím směrem, aby během toho příštího summitu jsme postupovali v souladu se závaznými cíly ohledně energetické účinnosti a toto by mělo vést ke společné pozici prostřednictvím účinnosti s cílem snížit emise a aby jsme tam zahrnuli to, co nebylo možné zahrnout eh, v minulosti, eh, pokud jde o kyotský protokol. Takže můj návrh by byl, aby až eh, budeme mít tu možnost, aby jsme pokročili právě v tomto směru a díky cílům a společným pozicím ohledně energetické účinnosti, tak abychom tam zahrnuli tuto linii, která samozřejmě nevylučuje ostatní. Myslím si ale, že by to mohlo být opravdu velmi slibné, když toto uskutečníme eh, prostřednictvím potřebného realismu a flexibility. Doufám, že bychom mohli docílit eh, všeho eh, toho, co si přejeme. Samozřejmě to přání je důležitým impulzem, ale musíme to potom upravit na základě reality, abychom docílili toho, co chceme, a to je abychom eh, byli učeni. Takže přesto, že jsme nedosáhli ničeho skutečně nového v porovnání s, nějakým, s nějakou závaznou dohou, ale to se eh, očekávalo, ale nabízí se nám nová šance. Takže tady máme pozitivní prvek, protože všechno je tak otevřené tak kdo bude schopen zaujmout vedoucí pozici? Evropská unie, komise, parlament k tomu mají mnohé co říci. Takže kdo bude schopen eh, tam eh, začlenit eh, novou linii pokroku, tak ten bude schopen řídit tuto situaci. A já upřímně Eh, doufám, že společně ruku v ruce se společným přístupem k cílům energetické účinnosti, takže tam máme velké možnosti. Děkuji. Thank you very much, Mr. Castillo. Next time, Madam Cizil. Děkuji dále, paní Cizail. Kar je povedala gospa uh, Del Castillo. Mnohokrát děkuji. Já souhlasím s paní eh, Del Castillo, byl to politický úspěch. Nicméně ti, kteří se soustředí na obsah, eh, ti asi byli trochu zklamáni. To je důležité říci. Evropská unie eh, při těchto vyjednáváních nicméně hrála vedoucí roli, to byl úspěch. Já bych chtěla pogratulovat také komisařce za to, jakým způsobem vyjednávala. Takovéto konference jsou dobrý, dobrá příležitost pro to vidět, jak jednotlivé země na takovýchto konferencích jednají. Největší země Čína, eh, USA, eh, Rusko, Irán, Jižní Korea, Korea Saudská Arábie a tak dále. U těchto zemí jsem měla pocit, jakoby jenom Evropská unie měla zájem snižovat emise a jinak nikdo. A to mi dělá určité obavy. Paní Del Castillo už hovořila o časovém harmonogramu a o platformě. Já musím říci, že zde byly některé další konkrétní výsledky, zelený fond, a přizpůsobení technologického me- mechanismu například. A byly zde také některé cíle, kterých EU nemohla dosáhnout, pokud jde o snižování emisí. Zde došlo pouze k principiálnímu závazku. Neexistují zde žádné jednotné přístupy k výpočtu emisí. A nedošlo také k pokroku, pokud jde o námořní dopravu a leteckou dopravu. A to jsou všechno oblasti, které jsou nesmírně důležité. A je důležité říci, že a tato konference nepřinesla nic moc nového, pokud je o snižování emisí pro nás. Je důležité, aby systém CCS byl zahrnut do mechanismu CDM. Nechci hovořit příliš dlouho, ale chtěla bych říct ještě následující. Domnívám se, že my v Evropské unii se musíme snažit a prosazovat a politiky EU 2020, pokud nadále chceme hrát vůdčí roli. Proto do roku 2050 musíme stanovit určité milníky. A co mi také připadá důležité, je, abychom jasně řekli, že klimatické změny jsou důležitým politickým tématem, pokud je o vnější politiku EU. A máme zde velkou podporu menších zemí, a především ostrovních států, ale některé velké země nám ještě svoji podporu nedaly. To je velká výzva pro Evropskou unii. A poslední bod. hovořili jsme o e, takzvané cestovní mapě. A tehdy ve výboru ITRE nebo výbor ITRE měl stejnou úlohu jako výbor ENVY. Já se domnívám, že bychom si měli vybojovat eh, stejně důležitou úlohu jako ENVY také v oblasti klimatu. Zde má nicméně vedoucí úlohu výbor ENVY. Já se ale domnívám, že bychom měli být eh, rovnými partnery. Je Hráli jsme důležitou úrohu také při usnesení v prosinci. My jsme vždy spolupracovali dobře s Envy, ale když se podíváme na seznam členů, kdo dělal co, není zde tato spolupráce vidět. A já si myslím, že bychom měli hrát stejnou úlohu jako Envy. Mnohokrát děkuji. Paní Cizel, není paní Carvalho jako první. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že výsledek Durbanu je důležitým výsledkem a vysvětlím proč. Evropská unie eh, stanovila eh, určitý pořad jednání, eh, to, co chce probrat a to byly body, o kterých se hovořilo celou dobu v Durbanu. Zásadní bod, který Evropská unie, nebo zásadní body, které Evropská unie předkládala, byly také schváleny. Byla to cestovní mapa, která zahrnuje 195 zemí. Dohodli se na následné dohodě po Kyoto a to, byl, um, to byla určitá podmínka pro uh, druhé období závazku podle Kyoto. Budeme mít uh, tedy čas na další vyjednávání o dohodě po Kyoto. A máme zde také základ pro uh, tuto celosvětovou dohodu. Tento základ se nazývá Durbanská platforma. Tato platforma je zásadní, protože poprvé zde máme všechny země na jedné lodi. Není zde žádné, eh, žádná mezera mezi eh, průmyslovými zeměmi a rozvíjejícími se zeměmi. A samozřejmě e, jsou zde rozdíly, pokud jde o možnosti a schopnosti jednotlivých zemí. Nicméně veškeré závazky budou mít stejný a stejnou právní povahu a na tom se země shodly. To je důležitý zás, základ pro to, abychom vypracovali celosvětovou dohodu. A další bod, který je důležitý v této durbanské platformě, je ehm, to, že je zde stále ještě ehm, hodně dvojznačnosti je zásadní, abychom eh, tuto dohodu naplnili důležitými body pro Evropu. Například, jak eh, mít eh, kompatibilní hospodářský růst s bojem proti klimatickým změnám a s bojem proti chudobě. Jsou zde tedy body, o kterých musíme hovořit a které jsou zásadní pro náš výbor a pro průmysl. Jak tedy přistupovat k průmyslu? v rámci celosvětové dohody pro boj proti klimatickým změnám. Měli bychom se soustředit na zásadní body, spolupracovat eh, s výborem Envy, být na stejné úrovni jako Envy, eh, tak, abychom přispěli k této celosvětové dohodě. A máme čas, protože eh, druhé závazkové období Kyoto nám dává čas připravit realistický a pragmatický přístup k dohodě, která nahradí Kyoto. Takže je třeba, abychom byli plně zapojeni od začátku, abychom na to od začátku pracovali a to na stejné úrovni s Envy. Mnohokrát děkuji. Ještě zástupce komise, pan Paolo Caridi. Yep. Yes, thank you very much. Very brief. Děkuji. Pěkně. My eh, samozřejmě se eh, s shodujeme na tom, že COP17 to byl určitý úspěch diplomatický, že agenda Evropské unie je opět hybatelem a že my jsme skutečně něco dosáhli, takže souhlasím s předchozím vstupem. Jasné je také to, že je to pouhý začátek velmi dlouhého procesu, eh, který bude trvat nejméně do roku 2015, kdyby měly být dokončeny práce na nové platformě. Letošní rok bude každopádně zásadní, protože bude třeba definovat eh, prostor pro jednání a my se samozřejmě velice těšíme na spolupráci s parlamentem a s vaším výborem, abychom opět eh, byli u kormidla tohoto procesu. Děkuji vám. Děkuji pan předseda Royal se vrací, takže já mu tímto zase předám. Mr. Royal is here and for your... Že pan eh, Roy je tady, takže já mu opět předám žezlo. Herzlichen Dank. Eh, děkuji vám. A přistoupíme rychle k dalšímu bodu. Eh, bez brýlích bohužel už to nejde. Eh, kolegyně Karin, eh, máte slovo? Kolega Karin, pardon, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit velmi zdlouhavě a podrobně, poněvadž nás tohle to baví. Ne, nebojte se, ne, to byl vtip. Tak já myslím, že eh, jste už se mohli seznámit se návrhy, které jsem sepsal, poněvadž toto je druhá debata k tomuto tématu. Eh, myslím, že velice důležité je to, že eh, Evropský parlament se snaží posílit roli Evropské komise při kontrole mezi vládních eh, dohod eh, s třetími zeměmi, eh, s energetickými, tedy s poskytovali energie. Je to legislativa, která vyjadřuje náš jasný zájem na tom, aby dohody se třetími zeměmi v energetické oblasti byly v souladu a byly zcela kompatibilní s našimi Eh, pravidly v energetice a to znamená, aby také naši spotřebitelé mohli dostat ty nejlepší ceny. Toto je primární cíl. Cíl sekundární, který je také odvozen od této legislativy, spočívá v tom, že jde o první krok, který eh, by mohl vést k jakému si společnému evropskému hlasu v energetice. Jestliže tedy existuje jednání mezi Evropskou členskou zemí a energetickou firmou ze třetí zemi. Budou tato jednání dosáhovat jakýchsi, jakési uniformity a členské země budou mít tedy k dispozici jakýsi návod, jakési osvědčené postupy, jak by to mělo vypadat a Eh, jaké návrhy ze strany firm ze třetích zemí eh, by neměly být přijímány. Možná, že eh, tedy ty firmy celkově příliš nedbají o evropské právo, jim jde tady spíše o exkluzivitu v dohodě nežli o konkurenci. Jestliže se takovýchto vyjednávání bude účastnit, respektive bude jim přítomen zástupce komise, tak je to možná taková úplně drobnost, ale určitě to bude mít svůj vliv, zejména třeba vyjednávání s Ruskem, tedy naším největším dodavatelem energii to jistě členským zemím dá větší sílu ve vyjednávání s těmito dodavateli a budou moci zajistit to, že zde nebudou se vyskytovat eh, o jednání o exkluzivitě, poněvadž ty by stejně neprošly. Já si myslím, že oba tyto cíle jsou stejně důležité tak jak se zavádějí a podporují v této legislativě. Já jsem se pokusil spíše soustředit na procedurální záležitosti, jakým způsobem by měla být komise zapojena do věci. A já tady chci zdůraznit eh, jenom několik málo věcí tedy to, jakým způsobem do toho bude vstupovat Evropská komise. To bude určitě zajímat zejména ty komerční subjekty, které budou podepisovat tyto dohody a de facto jim to dá právní jistotu a také, eh, také prostě stejné podmínky pro všechny. Já si myslím, že toto je důležitý aspekt legislativy. myslím, že bych mohl na tomto skončit, jenom bych chtěl eh, připomenout, že už jsem absolvoval dvě setkání eh, se stínovými zpravodaji a zdá se, že ostatní eh, skupiny jsou v podstatě na stejné lodi. Mm, že hovoříme tady poněkud, eh, dá se říci, velmi unifikovaným jazykem. Eh, možná, že eh, tady budou nějaké námitky ze strany rady, ale jde o to, abychom měli co nejsilnější parlamentní pozici v tomto případě. Děkuji a nyní Werner Lange. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji vám, pane Eh, pane zpravodaji, za váš eh, přístup, vaše návrhy, vaši podporu. Jsme přesvědčeni, že v oblasti koordinace a posilování spolupráce v energetice, zejména eh, u externích dohod v oblasti energetiky, že zde musíme posici komise. Určitě zapadá do koncepce společné energetické politiky. Pan zpravodaj eh, poukázal na balíček také, mm, který mm, hledí až do roku 2050 a je třeba zajistit, aby takovéto smlouvy o dodávkách energii pasovaly do celkového rámce a samozřejmě každá taková dohoda má také dopad na ostatní členské země, takže je tedy správně, že eh, komise zde bude sehrávat eh, kontrolní a koordinační roli. Eh, bylo by samozřejmě dobré, pokud bychom měli urychlená a jasnější pravidla procedurálního charakteru. Na setkání stínových zpravodajů došlo k dohodě už i na několika dalších bodech. Je třeba zvážit ještě také to, že v některých eh, takovýchto dohodách jsou také prvky komerční, obchodní a také investiční. A samozřejmě, že pokud to jde na to, tak to znamená, že eh, jsme vtahováni do hry my, poněvadž to je oblast, kde parlament má podle Lisabonské smlouvy legislativní pravomoce. Takže eh, jakmile se bude jednat o tyto body, tak eh, je třeba, aby byla jasně v této souvislosti také vyjasněna eh, stanovená role parlamentu. No a mm, takovým způsobem by to mělo být přistupováno, protože to je důležité, jinak si myslím, že pan zpravodaj má pravdu, že vůči radě bychom měli vystupovat hlavně tedy jednotně a zastupovat zájmy celého společenství. Děkuji a pan Tojere. Děkuji vám, pane předsedo, za liberály. Bych chtěl poděkovat zpravodaji za dobrou spolupráci. Kolega Ben Lange hovořil o aspekty obchodní politiky. To vidíme eh, stejně takže také si myslíme, že eh, bude třeba to ještě doplnit v oblasti ochrany investic. Eh, samozřejmě, že nám jde o to, abychom eh, nevytvářeli zbytečnou byrokracii. My vidíme roli komisy tam, kde členské země požádají o to, abychom jako Evropská unie podpořili podpořili eh, energetickou bezpečnost. Eh, jinak tedy eh, de facto se jedná de facto o soukromoprávní oblast a čili spadá to skutečně do těch bilaterálních záležitostí. No a jinak tam, kde je účast Evropské unie, tak tam je třeba, aby byla respektována role parlamentu, eh, demokratické kontroly, ta role by měla být posílena a nemyslíme se, že skutečně eh, je třeba, aby to bylo eh, příslušně zohledněno. Paní kolega Zabela. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl poblahopřát eh, panu Karensovi k tomu, jak se sostil této obtížné problematiky. Já tady mám určité otázky eh, k tomu rozhodnutí, které právě zkoumáme. Tak, jak to vidím já, tak tady dochází k jakési centrální kontrole evropského energetického trhu. Nicméně eh, v textu komise se hovoří o tom, že jelikož návrh má poměrně omezený ekonomický dopad, nebylo tedy nutné provádět studii proveditelnosti takže se tím vlastně říká, že ekonomické a sociální dopady jsou bezvýznamné. A tedy proč se snažíme tedy posílit centrální řízení energetického trhu? Já osobně nemám nic proti, ale námitky mám eh, vůči některým konkrétním věcem, které se zde objevují. pokud se týče mezistátních dohod, dobrý. Ale další krok je posuzovat to, zda tyto, stát, tyto mezistátní dohody jsou v souladu s evropským právem. No to je taky v pořádku. Ale problém s takovouto intervenční aktivitou komise spočívá v tom, že zde máme otázka, otázku důvěrných informací, pokud se týče třeba geopolitických aspektů a transakcí. Třeba existuje časový rámec, který je platný pro eh, rozhodování komise, jenomže na to trh nemůže čekat. A dále jestliže eh, posuzujeme souhlas s evropskou legislativou, to je v pořádku. Ale jestliže eh, nám jde o posuzování souladu s rozhodnutími evropských orgánů, a aby to řekla eh, úplně jasně, tak prostě třeba v radě to, to může být nějaké rozhodnutí zcela ad hoc. Ve Eh, Spojených státech, ano, máme předvolební období, a objevuje se tam otázka eh, sankcí eh, proti Iránu. A my tady máme Itálii, Španělsko, Francii a Řecko, čtyři členské země, které mají uzavřené dohody o dodávkách iránského plynu. A jestliže tedy Rada se rozhodne vyhlásit sankce, pak tyto země je musí respektovat. Čili otázka je, jestli je vůbec eh, možné eh, implementovat takové rozhodnutí. Pokud ano, pak prostě eh, budeme mít jednoduše ostřižené dodávky plynu, ale jakmile tedy pominou, pomine volební období v Americe, tak najednou už to nebude třeba, toto embargo, a Nicméně tady jakási škoda už je napáchaná, eh, energetická spolupráce už byla přerušena, no a co s tím dál? Takže já nemám nic proti tomu, abychom posuzovali, aby komise posuzovala soulad s evropskou legislativou, ale ta myšlenka souladu s ad hoc rozhodnutím evropských institucí, no tak to nevím. Tady prostě Eh, může nastat nějaký incident v Iráku a rada na to zareaguje nějakým rozhodnutím a co, co mi teď s tím? Prostě energie to není, eh, to, to prostě nemá vypínač, aby se to dalo přerušit a zase znovu zpátky zapnout. Samozřejmě, že je důležité, aby členské země respektovaly své závazky a je tady určitý zájem komise, pochopitelně. Nicméně v bodě číslo 5 tohoto textu se hovoří o mezistátních dohodách. A pardon, vlastně v tomto bodě nejsou tyto mezistátní dohody. Já nevím, proč to je. Je tady snad eh, eh, se tady uvažuje o nějaké, já nevím, Iránu, že by se to mohlo týkat, nebo já nevím, zdá se mi, že to není konzistentní, něco jako dvojí metr. No a eh, kromě toho jsme měli slyšení k tomuto důležitému textu. A pokud já vím, tak to vypadá, že někteří řečníci nemají námitek proti tomu, co zde říká. Já si myslím, že eh, pokud eh, pořádáme nějaké slyšení, pak bychom tam měli pozvat také lidi, kteří mají skutečně odůvodněné a vážné námitky proti tomu, co my tady eh, se snažíme uzákonit. Třeba Rusko to je jedním z hlavních dodavatelů a e, prostě nemá smysl pořádat slyšení jenom, kde zazní ruský pohled na věc. Děkuji vám. Danke sehr, Frau Kollegin. Möchte nur... Děkuji vám, paní kolegyně. E, pokud je o to slyšení, tak e, tam se na tom dohodli jednotliví koordinátoři a už to nemohou opravit, už eh, jsou pozvaní. Takže v principu vy máte pravdu. Není to, je to tedy rozpor, že při slyšení jsou eh, lidé, kteří mají jiný názor. To je správné. Jenom to eh, prostě došlo tak daleko, že už to nemůžeme nyní opravit a ten okruh účastníků už je tak vysoký, že to nejde změnit. Ale jenom abyste pochopili, proč to tak funguje. Pan Kvadras, máte slovo. Vydal Kvadras. Eh, děkuji vám, pane předsedo. My už jsme eh, několikrát zdůrazňovali potřebu v tomto výboru, že existuje potřeba silné vnitřní koordinace mezi členskými státy v oblasti energie. My jsme vyvinuli obrovská legislativní úsilí, aby jsme vytvořili vnitřní trh eh, s energií, který by byl opravdu integrovaný a v mnoha oblastech energetické politiky jsme se snažili o společný postup. E, samozřejmě, pokud jde o smlouvy s třetími zeměmi, tak tady je také zásadní, aby existovala určitá myšlenka solidarity mezi jednotlivými členskými státy, protože zdá se, že to není v souladu s duchem Evropské unie, aby nějaký členský stát eh, podepsal dohody pro dodávky energie, či přistoupil k jiným opatřením v této oblasti s eh, třetí zemí ve svůj prospěch, ale přičemž by poškodil jiný členský stát. Eh, takže proto je potřeba vytvořit eh, informační systém, mechanismus, tak jak je to v tomto návrhu, a pro případy dohod mezi třetími zeměmi a členskými státy v oblasti energetiky. Náš kolega Christian Karins předložil zprávu, kde se jasně vysvětluje návrh a e, tam jsou e, vysvětleny aspekty, které potřeba ještě upřesnit. Například, e, co se stane, když komise nebo výbor eh, eh, bude mít eh, špatné hodnocení a vyhodnotí to negativně, protože mm, jaký to bude mít dopad, protože jestliže výbor to vyhodnotí jako negativní, no tak to má potom nulový efekt. Takže pan Karins tady toto vyjasňuje a hovoří o tom, že negativní hodnocení komise E, musí e, vést k tomu, že bude členský stát informován v tom smyslu, že to není v souladu s právem Evropské unie. E, právě se tam vysvětlí důvody toho nesouladu. Člen, členský stát je informován a když přesto podepíše dohodu, no tak už ví, že komise může přistoupit k, k, mm, k sankcím. Potom Eh, tady jsou eh, další aspekty, které jsou důležité a to, že eh, doložka o důvěrnosti článku 7, tak aby se toto rozšířilo na všechny informace, které komise zpřístupní všem členským státům. Takže proto je důležité připomenout tuto doložku v těchto třech odstavcích, nejenom v tom třetím. A Karins, pan Karins také tady toto opravuje. S cílem eh, zabránit tomu, aby doložka o důvěrnosti byla eh, použita zneužita, eh, tak v té zprávě se vysvětluje, co je důvěrná informace. To je také Velmi dobrá myšlenka ze strany zpravodaje. Je zásadní, abychom zabránili zdvojování při oznamování dohod komisi, to pan Karins také popisuje ve své zprávě v odpovídajícím pozměňovacím návrhu. Tam se hovoří o tom, že oznámení eh, v souladu s rozhodnutím se musí považovat v souladu s povinností oznámení, eh, které je v nařízení o bezpečnosti dodávkách plynu, kde já jsem byl zpravodajem. Eh, takže toto je další pozitivní prvek této zprávy. A závěrem tady jsou některé novinky, které jsou zajímavé. Je tady jedna poněkud nebezpečná novinka protože tam se hovoří o tom, že komise může vyhodnotit soulad s právem Evropské unie nejenom v případě těch ještě nepodepsaných smluv, ale už těch existujících smluv. Eh, tady bychom se mohli dostat do problému ehm, zpětné eh, té retroaktivity, protože to je vždycky poněkud eh, sporné. A je důležité, aby toto hodnocení bylo uskutečněno, protože některé tyto smlouvy jsou ve velmi dlouhodobém horizontu, takže aby se přistoupilo k revizi už stávajících smluv je v pořádku, ale pozor na tu retroaktivitu eh, normy předpisu, protože, jak říkám, eh, to v právu eh, představuje vždycky velké riziko. Potom další věc je zrušení přístupu k informacím který členský stát má za povinnost eh, předat komisi v případě, že se eh, přistoupí k zahájení jednání. Jejich cílem je upravit stávající smlouvu či vytvoření nové smlouvy. Já si myslím, že ten přístup by se měl zachovat ze strany jiných členských států, ale vždy za předpokladu, že je Eh, potřeba uplatnit eh, doložku o důvěrnosti. Každopádně si myslím, že to je návrh rozhodnutí velmi eh, dobrý a zpráva Karins to velmi zlepšuje a to mě samozřejmě nepřekvapuje, takže proto musíme zpravodaji poblahopřát. Děkuji vám a nyní kolega Hibner. No. Děkuji bardzo. Po tych wszystkich... Děkuji vám. E, takže potom, potom všem, co jsme si zde vyslechli, e, tak e, já si myslím, že bychom se měli rozmyslet, protože tady nemáme žádný standardizovaný návrh. Tady se hovoří o smlouvách, hovoří se o Unii, o třetích státech o dodavatelích eh, energie a různé služby, ale měli bychom také hovořit o standardních eh, smlouvách. Možná je na čase, aby, když hovoříme o oblasti působnosti, tak abychom také pokryli legislativní mezery. Možná eh, bychom přes prostřednictvím komise představit takovéto standardní smlouvy, ale nehledě na to, E, i ty e, druhé smlouvy by měly platit. Takže především jde o to, aby nedošlo k žádným chybám v rámci legislativy, aby nedocházelo k žádným právním e, chybám, ale aby tam byly určité obsahy, aby byly důvěryhodné, ty, ty, co jsou důvěryhodné, no tak, aby byly standardizované. Hovoříme o zprostředkovatelích mezi státy, abychom zamezili eh, tomu, aby došlo k určitým slovám, abychom našli eh, nějakou cestu pro to, aby byla konkurence a abychom zajistili bezpečnost dodávek energie. Takže tady se hovoří o kvantitě, ale ne o kvalitě. Hovoří se o energetické bezpečnosti. My musíme zajistit dodávky energie, ale tady by eh, neměly být eh, výjimky. A abychom měli předpisy, které nejsou důvěryhodné. Tady tato eh, důvěryhodnost je v, ta spolehlivost je v případě výjimečných situacích ale tady se jedná o to, abychom měli standardizované smlouvy, které by platily pro celou Evropskou unii a tam bychom eh, zamezili těm problémům, když si musíme určit, jestli ty určité smlouvy eh, splňují podmínky, nemuseli bychom zjišťovat, jestli tam splňují či nesplňují formální kritéria, nebo eh, Eh, jestli při tom eh, zadávání dodávek je to splněno. To jsou přeci obecné otázky a toto by mohlo pomoci všem. A vedlo by to také k dobrému konkurenčnímu prostředí. Nesmíme mít eh, další obavy, že by zde došlo k porušování smluv. Děkuji vám. Kolega Karins nebo komise se chce vyjádřit. Pan Karins. Thank you very much. Thank Mnohokrát děkuji. Děkuji za připomínky, budou mi velice nápomocné. Chtěl bych stručně reagovat na některé z nich. Nejdříve bych reagoval na poslední řečnici, paní Hibner, že se jí e, nelíbí e, tajné, e, šedé dohody, které se podepisují někde v jeskyních. Musíme mít ale na paměti, že existují dvě úrovně Eh, dohod. Jsou to mezivládní dohody, za prvé to řeší tato legislativa a poté existují obchodní dohody. Eh, dohody mezi eh, nebo dohody se společnostmi. To se zde neřečí. Většina dohod jsou komerční dohody v oblasti energetiky komerční informace, eh, podmínky dodávek, náklady a tak dále. Tyto informace jsou důvěrné, protože eh, společnosti, které vydělávají peníze, jsou evropské společnosti a a pokud by jejich obchodní informace byly zveřejněny, eh, byly by znevýhodněny vůči konkurentům, kteří by možná chtěli podepsat podobnou dohodu poskytnout lepší podmínky a tak dále. Takže pokud jde o jakoukoliv dohodu, já si myslím, že jestliže chceme zajistit eh, důvěrnost eh, obchodních informací, je třeba mít na paměti to, že jsou to velice dlouhodobé eh, dohody, Je jasné, že Vlády se snaží podepsat mezivládní dohody, které se zde budou kontrolovat. Nicméně mezivládní dohody mohou odkazovat na specifické aspekty a komerčních dohod. A otázka je, jestli komise má mít e, tedy přístup k informacím a mezivládních dohod, které souvisí s komerčními aspekty. Nicméně tyto informace o kterých eh, členské státy řeknou, že jsou důvěrné, budou důvěrné. Nesmí se dostat na veřejnost. Je to samozřejmě, eh, je zde samozřejmě citlivá hranice. Musíme zajistit, aby bylo dodržováno evropské právo. Ehm, krásným výsledkem by bylo, kdybychom eh, zde měli jednotný přístup, kdyby zde nebyly třeba jenom standardizované eh, klauzule pro členské státy, které by poskytovala komise, ale standardizované dohody. Nicméně je zásadní, abychom byli opatrní, abychom eh, příliš nezasahovali do práv a společností eh, na to, že některé informace jsou důvěrné. Já ve svém návrhu myslím, že je to článek 7 jsem eh, hovořil o důvěrnosti, tam se to jasně stanovuje, možná někdo má nějaký návrh, jak to ještě zpřísnit. Ale zde jasně poukazuji na to, že nechceme porušit eh, důvěrnost společností. A chceme, aby vládní, vládní dohody byly kontrolovány, aby informace o těchto dohodách eh, byly předávány, ale pokud jde o komerční informace o jednotlivých společnostech, to jsou důvěrné informace. To, to jsou informace, které bude dostávat e, komise, ale nebude je předávat dále ostatním členským státům. Pokud jde o to, co říkala paní Cavela, hovořila o sankcích e, vůči například společnostem v Iránu. A tato legislativa danou otázku neřeší. Nicméně, co se zde stanovuje? Pokud Řecko má dohodu s Iránem e, o dodávkách energie nebo chce takovouto dohodu e, podepsat, e, nebo třeba s Ruskem nebo s někým jiným, je zásadní, aby tato mezivládní dohoda odpovídala evropskému právu. Eh, předpokládejme, že existující smlouvy Řecka eh, plně odpovídají eh, evropskému právu. Jde o ropu nebo plyn? Plyn. Předpokládejme, že tedy odpovídají. Pokud rada schválí sankce, které by ohrozily tuto dohodu, je to skutečně velká smůla pro Řecko nebo pro kohokoliv, kdo má dohodu s Iránem. Ale tato legislativa, ať už bude formulovaná jakkoliv, neřeší tento problém. Je to problém, který musí řešit rada. Musí to v dané chvíli eh, na to poukázat eh, Řecko, eh, co se stane v takovémto případě. Ale to je rozhodnutí rady. rady. Je to mezivládní rozhodnutí, není to v legislativě EU. Nicméně v této legislativě, o které hovoříme, se řeší kompatibilita s legislativou EU. Ale tato legislativa neřeší případné sankce, to je rozhodnutí rady. Zde nejde o kompatibilitu s právem EU v případě sankcí ještě dokončím své připomínky. Myslím, že to byly jediné dvě připomínky, které jsem chtěl zmínit. Ještě zde byla otázka na časový harmonogram. Já myslím, že to bude jedna z ožávých otázek. Já jsem eh, hovořil s některými politiky o čtyřtýdenním časovém rámci ale zdá se, že někdo v komisi by možná byl rád, kdyby eh, časová lhuta byla větší, aby se všechny dokumenty daly projít. A nicméně maximum by měly být dva měsíce. A během dvou měsíců dostanete buď eh, zelenou kartu eh, ze strany komise, nebo nedostanete odpověď, to znamená, že dostáváte zelenou kartu v podstatě. Eh, někteří eh, politici chtějí, aby ta reakce byla okamžitě, okamžitá a ti, kteří eh, musí dělat danou práci, chtějí nějaký časový harmonogram, který bude delší. Uvidíme, jaký bude výsledek. Nicméně děkuji za všechny návrhy a připomínky. Moje hlavní prioritou je, abychom měli společný návrh, který v podstatě všichni ve výboru budou moci schválit zdůrazňuji, že potřebujeme eh, silný společný parlamentní postoj. V nadcházejícím trialogu myslím, eh, budou některé překážky, které budeme muset překonat a eh, se jasným postem parlamentu máme lepší šance na úspěch. Mnohokrát děkuji. Ještě paní Cavela se přihlásila na krátkou připomínku. Pane Karinči, a mnohokrát děkuji za vaši reakci na naše připomínky. Nicméně já bych chtěla být velice specifická, pokud jde o úvodní ustanovení. Zde se hovoří ve dvojce o dodržování práva, dodržování smluv. Ano, každý členský stát musí dodržovat legislativu. Ale moje výhrada je k tomu dodržování aktů institucí Evropské unie. To jsou akty, které vznikají ad hoc. A energie nebo plyn, to je komodita pro lidi. A my nemůžeme říci, uh, rada učinila rozhodnutí, to je potom akt instituce Evropské unie. A to znamená, že by pak třeba Španělsko muselo přestat importovat eh, ropu a plyn z Iránu. Takže eh, to znění, eh, kde se zmiňují akty instituce, institucí EU, to je problém, a protože to jsou akty, které vznikají ad hoc a dodávky zemního plynu nebo ropy nemohou být zastaveny ad hoc. Dodržovat legislativu, ano, to nějak nespochybňuji. Ale pokud je o akty, zde mám problém. Jak můžete eh, zastavit dodávky eh, eh, třeba z Iránu. Itálie, Španělsko, Řecko mají dodávky z Iránu. V současné době máme období před volbami v USA. Ehm, americká administrativa chce bojovat proti Iránu. Dobrá. Ale eh, poté, co proběhnou eh, volby, eh, po šesti měsících se vztahy s Iránem změní. A co potom? Na mezinárodních trzích ceny plynu a ropy v poslední době silně vzrostly. Takže já bych se zde chtěla zeptat na ty akty jednotlivých institucí EU. S legislativou souhlasím, ale s akty mám problém. Děkuji, chce k tomu říci ještě něco komise. Paní Aburum Adres. Mnohokrát děkuji, dobré odpoledne. S velkým zájmem jsme si vyslechli názory, které zde zazněly. Chtěla bych říci, že jsme velice potěšeni návrhem zprávy, kterou eh, vypracoval pan Karinč a těšíme se na konečnou verzi této zprávy. Jsme velice rádi, že tato zpráva podporuje eh, základní cíl komise, a to v důležitých bodech. Eh, Je zde podpora pro posílení pozice komise a poukazuje se na to, že by to mohl být eh, důležitý krok eh, k tomu, aby Evropa mluvila jednotným hlasem v oblasti energetiky. Zmíním několik bodů, které vítáme v této zprávě. A potvrzuje, že máme společný, společné chápání rozsahu eh, dohod a také definic, co je mezivládní dohoda. Za druhé, um, obě strany uh, a považují eh, za důležitou eh, výměnu informací. A eh, tato výměna informací by měla být povinná, ať už jde o uzavřené nebo dohody nebo dohody, o kterých se vyjednává. A dále a chceme mít mechanismus kontroly ex ante a hodnocení ze strany komise. Ještě několik charakteristik eh, návrhu. Eh, nezasahuje do schopnosti členských států uzavírat mezinárodní dohody, mezivládní dohody. Jedná se pouze o výměnu informací mezi členskými státy a komisí a zároveň eh, se zde navrhuje to, že komise bude poskytovat hodnocení a komise se domnívá, že není potřeba provést hodnocení dopadu, přesto jsme provedli veřejnou konzultaci, což je jeden z kroků hodnocení dopadu. Hospodářské a sociální dopady tohoto návrhu jsou pouze nepřímé. Pokud mechanismus bude implementován, investoři budou mít větší hospodářskou jistotu a komise bude moci zajistit, že celý balíček bude implementován a bude přínosem pro spotřebitele. Jsem si jistá, že víte, že hodnocení kompatibility mezivládních dohod je citlivá otázka. A pokud e, komise rozhodne, že mezivládní dohoda nedodržuje e, pravidla EU, Komise nejdříve kontaktuje daný členský stát, eh, aby se dohodla, zda je možné tuto smlouvu vypovědět nebo dohodu vypovědět či změnit. Pokud jde o odstavec 1, eh, chtěla bych říci, že eh, by bylo příliš jednoduché pouze jenom vydat prohlášení, že daná dohoda neodpovídá Eh, evropské legislativě. Eh, komise tedy bude nejdříve jedna s daným členským státem, ale poté existuje možnost zahádit eh, řízení pro porušení smlouvy. A mnohokrát děkuji za pozornost. Já také děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 17. ledna 12 hodin. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020. Spravodajkou je paní eh, Romana Jodan Cizejl. Má slovo jako první. Za besedo. Eh, res Děkuji vám, pane předsedo. Hovoříme o strategii pro zachování biologické rozmanitosti v Evropské unii. Možná si pamatujete na to, že rok 2010 byl rokem biodiverzity. E, v tomto roce e, v Nagoje v Japonsku byla eh, konference eh, k tomto tématu a došli jsme k tomu, že eh, by toto mělo být desetiletí pro biologickou rozmanitosti. Jsou to krásná slova, ale realita vypadá jinak. Pořád jsme svědkem toho, že pokud jde o biologickou rozmanitost, tak 25 je ohroženo v EU, 90 všech druhů ryb, které lovíme, tak hrozí, že eh, hrozí vymřením. A podle eh, zprávy OSN každoročně eh, přicházíme o 3 mm, biologické rozmanitosti. Já si myslím, že je eh, nastal čas, abychom eh, hovořili o zachování biodiverzity do roku 2020. Hovoříme o vhodném financování eh, v souladu s horizontálními politikami. Nyní je také vhodný čas na to, abychom něco udělali proti ztrátě biodiverzity. Eh, návrh EU eh, počítá s vizí s cílem chránit eh, biologický habitat do roku 2020. Co ještě důležitější je, že Evropská komise do roku 2020 stanovila šest cílů společně s jednotlivými opatření a tyto cíle se zaměřují na znovu Eh, obnovení prostředí, eh, přírodního habitatu, ekosystému. A tyto cíle eh, jsou zaměřeny také na zemědělství, na lesnictví, na rybolov. Pátý cíl, ten se zaobírá bojem proti Eh, eh, invazivním druhům a potom ten další cíl se zabývá zrychlením aktivity EU a zvýšení eh, přispění EU, pokud jde o zachování biodiverzity. Takže to stanovisko, které já jsem připravila pro práci tohoto výboru, Eh, tak eh, pro mě jsou velmi důležité tyto zprávy, kde se hovoří o vztahu eh, mezi ztrátou biologické rozmanitosti a poklesem HDP. My potřebujeme finanční nástroje pro zlepšení biodiverzity a je to dobrá investice, to nejsou žádné náklady. Eh, Nákladem by bylo, kdybychom přišli o biodiverzitu. Druhá věc v mém stanovisku hovoří o tom, že eh, biodiverzita by neměla být eh, řešena jako nějaká zvláštní politika, ale měla by být zaintegrována do ostatních politik EU. Za třetí, komise oznámila, oznámila eh, strategii, strategii pro eh, do roku 2012. My víme, že když komise něco oznámí, mm, tak eh, že to vždycky může trošku zaostat a přijde to později. Já si myslím, že tento cíl není příliš eh, ambiciozní a že, myslím si, že tuto strategii bychom měli mít co nejdříve. Existuje součinnost mezi eh, politikami, které jsme připravili. Máme tady návrh eh, komise k energii a k infrastruktury v rámci dopravy, telekomunikace, tak my bychom také potřebovali něco ke zelené infrastruktuře a to, co nejrychleji, jak to bude možné. E, další věc, o které hovořím ve své zprávě, a věnovala jsem tomu několik eh, odstavců. Eh, to je eh, úloha výzkumu a vývoje a inovací. My potřebujeme vědu nejenom proto, abychom zhodnotili situaci, my potřebujeme také informace od vědců o součinnosti a také pokud jde o vyhodnocení biodiverzity. Biodiverzita to jsou hodnoty my um, nevíme, jak by, když tyto hodnoty neznáme, tento význam, tak to nemůžeme zapojit do výroby zboží a služeb, Takže to je v eh, souvislosti s biodiverzitou velký problém. My eh, potřebujeme také internalizaci externích nákladů a pokud to tak neučiníme, tak nebudeme moci být úspěšní při zachování biodiverzity. Eh, my si myslíme, že všechno něco eh, stojí, eh, když toto zohledníme. Potom tady hovořím o programu 2020, o, o tom, jak je důležitá výměna informací v rámci politik, při provádění politik je eh, důležité zmínit malé a střední podniky, eh, které jsou eh, důležité a mají životní zájem v této oblasti a oni si nemůžou dovolit provádět sami studie či sbírat data. Proto my jim musíme umožnit, aby dostali tyto informace prostřednictvím výměny informací. Závěrem ve zprávě se hovoří o vztahu mezi klimatickými změnami a biologickou rozmanitostí. Je velmi důležité zmínit se zde o provádění všech politik, které máme e, v oblasti environmentální. A kde to zaostáváme? Pokud jde o lhůtu, tak eh, ten časový plán je do 16. ledna a 6. Eh, února o tom budeme hlasovat ve výboru. To je všechno z mé strany. Děkuji. Děkuji. Takže termín pro podávání pozměňovacích návrhů je jasný. Nepřeje si komise něco doplnit? Ano. Prosím, máte slovo. Děkuji. Tak především chci poděkovat eh, za to, že eh, parlament se zabýval otázkou biodiverzity a eh, že zde reflektuje velmi jasná stanoviska k této strategii. My tady vidíme soulad a posilování implementace této strategie a také e, s dalšími aktéry a s dalšími e, sektory. A to je velice důležité pro úspěch této strategie. Já bych e, chtěla ujistit všechny, že my na té strategii pracujeme tedy na jejich plnění a samozřejmě nám záleží na její úspěšné implementaci a zde se chceme spoléhat na spolupráci Eh, toho, co je tady řečeno, i čehokoliv navíc. Takže já vám také děkuji za vyjádřené názory a eh, vůli integrovat eh, hlediska biodiverzity do dalších odvětových politik. Děkuji vám. Tak jenom tedy doplňuji, 17. ledna je Eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Tímto máme vyřízeno, protože stínoví zpravodajové nejsou přítomni a můžeme se tímto dostat k bodu číslo 7. To jsou potraviny učené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely. Spravodajství eh, se ujal pan kolega Takola a já mu dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste řekl, jde o potraviny pro kojence, malé děti a zvláštní léčebné účely. A my zde poskytujeme stanovisko Výboru pro životní prostředí. U tohoto stanoviska já jsem se přesně držel toho našeho pole, jakožto výboru pro průmysl, energetiku, výzkum a vývoj. Je to otázka vysoce odborná a možná, že určité aspekty, zejména ty, které nespadají zcela do naší eh, kompetence, eh, jaké se tady prostě všechny vyskytují. Eh, týká se to samozřejmě také dětí, včetně tedy potravin pro děti, včetně mm, cereálí a podobně. Komise se eh, nezabývá potravinami pro sportovce, eh, diabetiky, případně bezglutanové potraviny, poněvadž eh, toto bude řešeno jinou horizontální legislativou budoucnosti. názor eh, komise není tak docela eh, v souladu s názorem eh, mým. Tak třeba pokud se týče určitých kategorií, které jsou tady vymezeny jako kategorie Eh, kategorie samostatné a které je eh, třeba eh, spotřebovat do tří, do čtyř týdnů. Ale je tady také otázka označování také těch bezglutamových nebo nízkoglutamových potravin. Tady k tomu komise sice co si už předložila, ale musím říct, že po eh, konzultaci s některými kolegy mám tady eh, dojem, že hlavním výborem je tady výbor Envy a my mu tedy můžeme předložit nějaké návrhy. Ale my tedy eh, se můžeme soustředovat pouze na to, co skutečně spadá do naší kompetence. Jak už jsem řekl, je to eh, vysoce odborná problematika a není to žádné nové téma. Eh, nám se podařilo vypracovat společné stanovisko a mohu tedy říci, že navržené technické eh, změny můžeme respektovat. Já osobně jsem také předložil určité pozměňovací návrhy a ještě do úterý eh, je možno předkládat další. Možná, že v této chvíli to postačí a pokud by kolegové k tomu měli ještě nějaké další doplnění, tak já jsem připraven naslouchat. Děkuji nyní paní Grostet, stínová zpravodajka. Děkuji vám, děkuji vám, eh, pane předsedo tak především bych řekl, že jde o téma mimořádně důležité. A to z následujícího důvodu. Jde o ochranu spotřebitelů, o inovace a e, tím pádem se to týká celého potravinářského průmyslu který patří k nejdůležitějším exportním branžím v Evropské unii. A proto je důležité, abychom toto odvětví podporovali v jeho eh, inovačním úsilí eh, o vývoj nových potravin. A eh, zejména tedy u takových těch specializovaných potravin, ať už jde o kojence, nebo sportovce, nebo eh, alergiky na eh, glutamy a laktózu, ale prostě jde také třeba o lidi, kteří by rádi drželi dietu. Je jasné, proč je to tak důležité. Je to proto, že se týká všech našich občanů protože tady může se to týkat eh, podle toho, do jaké situace člověk dostane. Já se tedy eh, shoduji s mnohem, mnohým z toho, co tady pan zpravodaj eh, řekl. Pro spotřebitele i pro kontrolní orgány je čím dál tím obtíž nejvhodnější rozlišovat mezi potraviny, potravinami, které jsou určeny obecně pro trh a mezi specializovanými potravinami. Já si myslím, že je velice důležité, aby u těchto zvláštních kategorií potravin platila zvýšená ochrana. To je otázka bezpečnosti a také ochrany zdraví. Evropská komise si přeje zdokonalit společný trh s jednodušením legislativy a eh, menším normalizačním úsilím. Tak to samozřejmě s tím Eh, souhlasíme. Nicméně nesmí to jít na úkor ochrany spotřebitelů. Tady skutečně je třeba najít tu správnou rovnováhu mezi oběma cíly. Existují určité kategorie produktů, které řeší předcházející směrnice, ale v tomto návrhu jsou vyloučeny. A to znamená, že se ruší určité povinnosti, pokud se týče Eh, označování a sloužení a tak dále. Protože zejména u tedy označování a složení to už souvisí s možnými riziky pro spotřebitele, kteří nemají dostatek informací. Eh, pokud se týče eh, nekalorických nebo nízkokalorických eh, jídel, tak eh, tady eh, to je určitá móda, která cílí zejména na určité skupiny obyvatelstva a ono to může také mít dopady na určité určitou lékařskou péči. Totiž může se stát, že podniky tyto závazky budou brát vážně a nadále eh, budou uvádět eh, všechny možné informace k těmto produktům, ale eh, budou jiné podniky, méně seriózní, které prostě tam dají jenom jakási tvrzení, řeknou, že prostě tento produkt je výborný pro snížení váhy a e, nebude to kontrolováno. Takže tady bychom měli být opatrní. Existují malé střední podniky, které na těchto produktech e, skutečně usilovně pracují a najednou budou čelit nekalé konkurenci různých dobrodruhů. Například e, u příležitosti olympijských her e, e, přijde Coca-Cola s novým produktem, e, výborným pro to, aby člověk zůstal fit a v kondici a podobně. A my víme, že Coca-Cola se nebude příliš opravdu snažit, aby to byl nějaký zdravotně opravdu prospěšný produkt. Že, takže tady je třeba mít určitou opatrnost a jinak dojde ke nejistění spotřebitelů a otevře se prostor pro nekalou konkurenci. Čili tady skutečně je třeba našlapovat opravdu, opravdu opatrně. A taky u těch bezglutenových potravin. To je vlastně určeno pro lidi, kteří eh, jsou nemocní a ten gluten prostě nesnášejí. A příslušné medicamenty nebo produkty určené právě pro ně, tak ty eh, prostě nemohou mít negativní eh, vliv na zdraví. No a pak je tady ještě otázka toho čistého hospodářského růstu. Ano, takže my to tedy eh, sledujeme v průběhu jednoho roku, ale ne třeba už eh, v období tři let. Eh, proč? Protože to je chyba, tam mohou vzniknout také, mohou tam být jakési zbytky pesticidů, a když je to pro malé děti, tak už je to <clears throat> špatně. Takže prostě do jednoho roku máme přísná pravidla, po jednom roce už ne. Takže já si myslím, že eh, toto nařízení se musí vztahovat i na mléčné produkty pro děti do tří let. Eh, tady se nyní počítá ovšem, že tyto produkty nebudou zahrnuty do působnosti tohoto nařízení. To je, myslím, chyba, to je nebezpečné. Já myslím, že to bychom neměli připustit a já opravdu trvám na tom, aby se k tomuto tématu komise vrátila. Eh, pokud se týče sportovních produktů, tak to už jsem o tom mluvila, nebudu eh, o tom eh, dále hovořit. Tady v 3.29 je, tady už zpravodaj hovořil o inovací a inovacích a výzkumu. Já myslím, že tady skutečně prostředky pro tento výzkum je nutné zajistit. A e, také, jestliže se tady hovoří o nezávislém vědeckém posouzení, tak tady s tím také souhlasím. Myslím, že toto jsou e, velmi významná opatření a opravdu patří do stanoviska našeho výboru. My opravdu musíme spevnit e, právní jistotu také pro průmyslové aktéry to všechno je důležité pro naše stanovisko a já bych si přála, aby zpráva výboru Envy byla takto zdokonalená a posílená. Pan Korera de Campos, stínový zpravodaj, děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat za účast já souhlasím v principu s návrhem komise, rozumím ji, ale existují tady určité pochybnosti. Souhlasím se s pravodem v některých eh, pochybnostech a myslím, že potřebujeme čas, abychom tyto pochyby rozptýlili. Hlavně pro ty potraviny bez glutenu. Já bych eh, se tedy tímto chtěl zaobírat více do detailu. Je to návrh velmi užitečný a potřebný s ohledem na vývoj trhu s potravinami. Navíc eh, legislativní eh, rámec eh, se změnil a existoval určitý oportunismus a uplatňovalo se to různým způsobem v českých státech. Proto já si myslím, že by bylo dobré, abychom určité koncepty vyškrtli a zachovali konkrétní předpisy pro určité kategorie výrobků. Myslím si, že je to důležitá revize s cílem zharmonizovat legislativu eh, v případě potravin pro specifické účely, především pokud je o průmysl a malé a střední podniky. Je potřeba zdůraznit, že v když se snažíme o zjednodušení, tak ale musíme zachovat stejný stupeň ochrany pro spotřebitele a e, přístup e, určité kategorie obyvatelstva k těmto potravinám nesmí být omezen. Nesmíme také ztratit ze zřeteli e, cíl zjednodušit legislativu pro průmysl. Já souhlasím v důležitých rysech se spravodajem, ale v potravinách bez glutenu určitě existuje polemika, protože nařízení 41 lomeno 2009, toto nařízení bude eh, zrušeno, eh, protože dokud eh, se neobjeví nové nařízení a nevstoupí v platnost, tak budeme v citlivé situaci. Proto ten návrh, který já uskutečňuji, je, abychom eh, se eh, mohli odkázat na směrnici o výživových a zdravotních tvrzeních, protože eh, tady tyto potraviny bez glutenu by se mohly dostat do určité rizikové situace. Já bych měl dotaz. Komise, prosím, vysvětlete mi, jestli tato úprava, se kterou se počítá, ptá, jestli to bude představovat dodatečné náklady pro malé a střední podniky, které jsou činné v této oblasti a jestli by to mohlo pro ně představovat překážku eh, v přístupu určité skupiny obyvatel k těmto potravinám. Druhá otázka. Komise Především v případě těch občanů, kteří potřebují potraviny bez glutenu, můžete zaručit, že tyto občané budou dostatečně chráněni jakožto rizikoví spotřebitelé, protože já jsem eh, vám položil tyto otázky, protože tady mám určité pochybnosti a nejenom já, také zpravodaj tyto pochybnosti sdílí a mnoho ostatních také, takže potřebujeme tyto obavy rozptýlit. Děkuji. Korline Paní Tuja. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych si dovolila říci kolegům naší skupiny, že já zcela souhlasím eh, s těmito myšlenkami. My všichni chceme lépe pochopit, jestli tyto dobré cíle Eh, zjednodušení, produktivní racionalizace, jestli eh, všechny tyto dobré úmysly jsou na dobré cestě eh, v rámci tohoto nařízení. Já jsem ráda, že výbor pro průmysl a vnitřní trh, takže tyto výbory, že tedy si že tento výbor si uvědomuje, jak jaký je hlavní cíl. Náš krh je rozvinutý a víme, že naše potravinářské podniky tak eh, budou eh, potřebovat dobrou legislativu, protože tímto bude tento trh posílen a to je záruka pro naše spotřebitele. Takže já zcela sdílím tento přístup. Já bych také potřebovala, aby komise nám lépe vysvětlila určité aspekty a my, abychom si vyjasnili, jestli se tady jedná pouze o zjednodušení, protože se zrušuje nařízení z roku 2009 a tím pádem se vracíme k roku 2006. Není to krok zpět, nestratíme to, čeho jsme dosáhli během druhého nařízení pro zranitelnější populaci, hlavně u těch kojenců a malých dětí a v případě e, přípravků pro zvláštní lékařské účely léčebné účely, protože některé potraviny budou bez ochrany, zůstanou mimo Eh, některé druhy těchto eh, potravin v případě určité skupiny obyvatelstva, u které existuje riziko, že onemocní, pokud eh, nebudou mít přístup ke zvláštním přípravkům. Pro ně to není vyloženě léčba, ale oni potřebují brát tyto přípravky, aby neonemocnili. Eh, veškerá výživová eh, tvrzení jsou dobrá, ale je to dobrovolné protože všichni víme, jak je důležité eh, mít eh, zdravou stravu, ale tady se jde mnohem dál než o zdravý životní styl. Tady se jedná o to, aby ten člověk neonemocnil. Já si myslím, že tímto zjednodušením vylučujeme určitý druh populace a to obnáší riziko. Chráníme občany, což je vždy naším cílem máme nové eh, dietní výrobky proti obezitě. Ale pozor, protože my chceme vždy poskytnout záruky občanům, aby se nedostali do spáru té nekalé reklamy. Eh, nezávislé úřady a ta eh, slav to slavné vědecké zhodnocení nám musí poskytnout záruku, protože naše legislativa je správná. Já si myslím, že když budeme zaručovat stále více úroveň bezpečnosti potravin, tak také zaručujeme investice do potravinářství protože tím pádem naše potravinářství Eh, bude zvyšovat svoji technologickou konkurenceschopnost a to je konec konců také inovace, která nám umožňuje, abychom byli v popředí výzkumu. Toto také umožňuje ušetřit náklady v zdravotnictví při léčbě těchto chorob, eh, které eh, jsou kvůli, nešpatné, kvůli nedobré stravě. Takže já si myslím, že toto <clears throat> řešení, které se zde navrhuje, je horší pro eh, eh, některé které kategorie populace. Jestli vy mě přesvědčíte o opaku, no tak já eh, s tím budu souhlasit, ale zatím nejsem přesvědčena. V ostatních výborech nevím, jestli najdeme na to odpověď, nebo jestli oni přijdou s nějakým jiným pozměňovacím návrhem. Já vím, že zjednodušit je důležité, já sdílím tento cíl a vím, že je potřeba mít Hmm, tato výživová trzení, ale pozor a na to, jak řekla paní Grostet, abychom eh, nechali bez pomoci určitý kolektiv obyvatelstva, jako ty děti starší jednoho roku. Eh, trh eh, musí se snažit o prosperitu, ano, ale vždycky zaručit práva obyvatelstva. Pan Weber. je <clears throat> Ano, já mám jenom jeden bod, který bych chtěl doplnit, pane předsedo. Ostatní kolegové už to také zmínili. Chtěl bych poukázat na problémy, které mohou vyvstat eh, z toho, že změníme distribuci bezlepkových potravin. A nesnášenlivost vůči lepku je přítomná asi u 1% populace. A, a počet obětí a alergie na lepek je stále vyšší. Často je těžké diagnostikovat eh, tuto alergii, tuto nemoc. Jediná možnost pro lidi, kteří eh, mají nesnášenlivost vůči lepku, je mít bezlepkovou dietu. Jakékoliv výjimky proto by vedly k zásadním problémům. K problémům, tyto, tyto lidé by měli problémy s různými autoimunitními onemocněními, s rakovinou a měli by problémy se svými kostmi. A, takže myslím si, že to musíme mít na paměti. Pokud budeme půjdeme tou cestou, jakou chce jít komise. Potom by se změnilo označování bezlepkových produktů a pro lidi by bylo těžší porozumět složení eh, těchto produktů. A v zemích, jako je Itálie, Německo, Rakousko, už eh, se lidé ozvali proti navrhovaným změnám, protože by tak mohlo dojít k chybám a nedorozuměním, pokud jde o konzumaci potravin a pacienty trpícími nesnášenlivosti vůči lepku. A to by mohlo mít negativní vliv na jejich zdraví. Kolegové, já jsem předložil návrhy, tak aby bylo zajištěno, že tyto bezlepkové produkty budou jasně označeny. To je zásadní, pokud eh, chceme zabránit tomu, aby lidé, kteří mají tyto problémy, se dostali ještě do větších zdravotních problémů. Já doufám, že na to kolegové budou pozitivně reagovat. Chce ještě někdo něco říci ze strany komise? Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano, a myslím, že zde zazněly některé otázky na komisi a já bych eh, na ně chtěl odpovědět. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho zprávu. Myslím, eh, že je velice dobré, že Spravodaj schvaluje celkový přístup komise. Také bych chtěl poděkovat dalším poslancům, kteří do diskuse zasáhli. A pokusil bych se odpovědět na některé, některé jejich vyjádřené obavy. týkající se mezer v návrhu. Myslím, že ty obavy, které zde dnes zazněly, mohou být způsobeny informacemi, které přišly eh, z jedné strany nebo od některých zainteresovaných stran, protože e, některé jiné zainteresované strany, jako jsou třeba spotřebitelé, plně podporují tento návrh. Myslím, že je to eh, důležité. Spotřebitelé tento návrh plně analyzovali. A BEUK, Unie spotřebitelů, to je zastřešující organizace pro zájmy spotřebitelů, se zabývala tímto návrhem a podpořila ho. Bylo naznačeno, že zde jsou některé eh, chybné informace. Myslím si, že je zásadní, abychom si uvědomili, že zde máme legislativu o přidatných látkách, o přidávání vitamínů a minerálů do potravin a tak dále. Eh, tato legislativa s daným tématem úzce souvisí. Zároveň eh, jsme zde měli nařízení o informacích na potravinách pro spotřebitele. Přednedávnem to parlament schválil. Největší obavy se zde objevily v souvislosti s bezlepkovými potravinami. Nevím, odkud se objevil tento dojem, že se zde oslabuje ochrana spotřebitele. Mohu vás ujistit, že tomu tak není. Zároveň zde se neočekávají žádné dodatečné náklady na změny. V současné době v nařízení o bezglutenových potravinách eh, máme stanoveno, stanoveny určité požadavky na označování ve chvíli, kdy potravina nemá lepek nebo má nízké množství lepku. Komise navrhuje převzít přesně tu formulaci která už existuje v jiných ustanoveních, do tohoto návrhu, který máme před sebou. Uh, Přednedávnem bylo schváleno nařízení o informacích na potravinách pro spotřebitele, kde se tato věc zmiňuje. Mohu vás ujistit, že se nic nezmění, pokud jde o ochranu spotřebitele v tomto ohledu. A nic se také nezmění, pokud jde o náklady poskytovatelů. Paní Grostet um, hodně zdůraznila prostředky nebo potraviny na hubnutí. V roce 2006 parlament schválil odpovídající nařízení, ve kterém se stanovilo, že se stanovala určitá pravidla pro prostředky na hubnutí. Komise zhodnotila ve, veškeré dostupné informace. A Evropský úřad pro bezpečnost potravin um, schválil tyto informace a daný přístup a mohu vás ujistit, že současný přístup odpovídá směrnici 98.6. A takže a vás mohu ujistit, že zde nedojde ke žádnému zhoršení situace pro spotřebitele ve srovnání s předchozí legislativou. A pokud je o Evropskou radu, tam zazněly určité obavy týkající se produktů, které jsou uváděny na trh jako produkty, které plně nahradí stravu. Jsou to produkty, které eh, nahradí vaši stravu na celý den. Mezi těmito produkty jsou také produkty, které mají hodně málo kalorií. To je mezi 400 eh, až 800 kilokaloriemi. věnujeme pozornost členským státům i Evropskému parlamentu, když říkají, že pokud je o tyto produkty, existují určité obavy a komise je otevřená další diskuzi, pokud jde o případné změny v návrhu, pokud jde o tyto specifické produkty. Nicméně, nedomníváme se, že by potraviny pro sportovce byly stejným typem produktů. Sportovci nejsou zranitelnou skupinou obyvatel a v posledních letech jsme byli svědky toho, že došlo ke stanovení pravidel pro některé kategorie potravin pro sportovce. Nicméně tato pravidla byla omezená, protože Eh, zde existovaly určité výhrady eh, ze strany vědců a také eh, producenti se proti těm těmto pravidlům postavili. Stálý výbor pracuje, zabýval se eh, několika návrhy, pokud jde o potraviny pro sportovce a vy se těmito návrhy budete za nedlouho také zabývat. A pokud je o další typ potravin, paní Grostete, my jsme velice otevřeni další diskusy. také pokud jde o eh, mléko jako výživu pro eh, velmi malé děti. Samozřejmě je nutné zabránit tomu, aby eh, tato mléka pro malé děti obsahovalo nějaké pesticidy. Nicméně taková to věta je určitou urážkou pro mléčný průmysl ehm, pokud řeknete, že eh, mléka pro děti ve věku 1 až 3 let mohou obsahovat pesticidy, potom eh, v podstatě rozčílíte a urazíte mléčný průmysl. Eh, Dále je třeba a podporovat inovace v této oblasti. Pokud je o nezávislé hodnocení, plně věřím tomu, že hodnocení provedené FSA je nezávislým hodnocením. O tom nemám žádných pochyb. A chápu, že mi už vypršel čas, takže to je z mé strany všechno. Paní Grostet eh, chtěla ještě něco říci? Oui, monsieur le président, je vous remercie de me redonner un petit... Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste mi dal znovu slovo, pokusím se hovořit rychle. Já nezdílím eh, to, co řekl zástupce komise. Ano, eh, nařízení o výživových trzeních já znám velmi dobře, já jsem na tom pracovala. Potom ta informace pro spotřebitele, tak to znám také velmi dobře. To jsou nařízení, která nejsou platná. Ne, ne, ne. Eh, eh, to poslední se hlasovalo nedávno, eh, pane zástupce komise. Takže my ještě nemáme s tím dostatečnou praxi a to naštěstí, protože v tomto nařízení jsou ustanovení pro ochranu spotřebitele a agropotravinářský sektor, který Eh, musí vědět, jakým směrem se má ubírat. Já nesouhlasím s tím, co říkáte. Proto vás žádám, aby ve vašem návrhu eh, bylo také eh, mléko pro kojence od 0 do 3 let nebo od 1 do 3 let protože to jsou také zranitelné eh, skupiny obyvatelstva a potřebují výrobky eh, na základě mléka, kde bude méně pesticidů. My máme eh, předpisy pro pesticidy, ale víme, že tyto děti od jednoho do tří let potřebují být chráněny. Potom Eh, ty osoby, které eh, mají problém eh, s lepkem či s laktózou, no tak tam musíme být důslední. A agropotravinářský průmysl musí vědět, jak postupovat. Nařízení o, o, tvrzeních a o ochraně spotřebitele, tak to nestačí. Potřebujeme více let, tři, čtyři, pět let, potřebujeme více zkušeností. A v současnosti si nemůžeme dovolit takovýto přístup, takový určitým způsobem nedbalý přístup k vrstvám obyvatelstva, které potřebují takovéto specifické produkty. Děkuji. Chcete ještě něco dodat, prosím? Jo, kiitoksia, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, to, co řekla kolegyně Grostet eh, v závěru, tak eh, to je pravda. Ale jak už jsem řekl na začátku, my máme tedy toto stanovisko, které jsme vytvořili a ten odpovědný navrhotel musí zde jasně stanovit toto vymezení. Jde o to, že potřebujeme eh, dobrou ochranu spotřebitelů, aby eh, byly spotřebitelé informace o tom, co je v potravinách. Otázka lepku, to je velká otázka a jak už eh, komise zjistila v oblasti rýže, v, pardon, ve zprávě, v Rýsově zprávě se hovoří také o e, lepku, ale možná by bylo, a o laktoze, možná by bylo lepší, aby všechno bylo v jednom dokumentu, abychom si udělali jasný obrázek. Aby spotřebitel vždy byl informován o tom, co jí. A pokud jde o naší skupinu, tak je potřeba eh, důležitá otázka eh, výzkumu v oblasti těchto výrobků a také je důležité, aby všichni věděli, co obsahují potraviny. Ta diskuze dnes ukázala, že eh, nemůžeme dovolit, aby někdo tvrdil něco o potravině a nebyla to pravda. Existuje tady mnoho aktérů, kteří něco tvrdí o svých potravinách, ale není to pravda. A právě eh, z tohoto důvodu musíme sázet na ochranu spotřebitelů. Ano, pane předsedo, to je eh, všechno. Já si myslím, že to byla velmi zajímavá diskuse. A myslím, že se musíme synotit eh, na tom, co by měl text obsahovat. Do úterý máme eh, čas uskutečnit potřebné úpravy a výboru eh, Envy, abychom se tedy přiblížili. Já se pokusím, aby v mém stanovisku bylo zahrnuto to, co spadá pod naše portfolio. Děkuji vám. 17. ledna, to je konečné datum pro pozněvací návrhu. Tímto, bod, tímto jsme vyřídili tento další bod pořadu jednání 23., eh, 24. a 25. ledna. Máme další zasedání 23. ledna eh, Eh, bude eh, volba předsedy. To bude 23. ledna. To nebude ve Štrasburku, ale bude to při příštím zasedání. Já vám děkuji. Eh, přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci. Děkuji.